Dear colleagues, please, could you take seat and we start our... Vážení kolegové, prosím, zaujměte svá místa a zahájíme naši schůzi prvním bodem přijetí pořadu. Pořad jednání byl upraven a to ve světle nedávných eh, událostí kolem eh, řecké krize Domníváme se, že by bylo zapotřebí také na úrovni výboru vést diskusi o Řecku a proto navrhujeme upravit zítřejší pořad jednání, tak abychom měli i prostor pro eh, tuto debatu o řecké krizi a o nedávných e, událostech v návaznosti na Evropský summit a další e, setkání a zasedání, která v této souvislosti proběhla. Takže mohu považovat e, pořad jednání za schválený. Děkuji. A nyní bych chtěl srdečně mezi námi přivítat lucemburského ministra financí, pana Piera Grameňa. Vítejte srdečně mezi námi, který Eh, přijal eh, naše pozvání prezentovat eh, nám priority lucemburského předsednictví v oblasti, které spadají do příslušnosti ekonu, jak známo. Máme celou řadu materiálů, eh, které budou předmětem jednání trialogu a také eh, práce lucemburského předsednictví. Některé z nich jsou velmi relevantní a proto by bylo velmi užitečné začít s diskusí o těchto materiálech s Pierrem, ale samozřejmě máme ještě i širší eh, témata. Včera ECOFIN schválil um, doporučení Rady pro jednotlivé země a také zprávu místopředsedy. A samozřejmě se to dotýká i řecké krize, takže jsem si jist, že bychom eh, mohli během dnešní výměny názoru projednat i tato témata. A neprodleně dávám slovo panu ministrovi a předsedovi rady Gramení a v návaznosti na to pak eh, budeme mít možnost s ním diskutovat. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru Ekon, je pro mě potěšením a privilegiem předstoupit dnes eh, před vás a představit vám priority lucemburského předsednictví. Eh, vaše práce a angažma se hraje důležitou eh, roli eh, i v ve snaze přispět k naší práci a dosáhnout našich cílů. Chceme dosáhnout obnovu evropského hospodářství, která bude udržitelná a povede k nárůstu pracovních míst. Abychom toho dosáhli, máme před sebou pět výzev. A těchto, tyto eh, výzvy nejsou zmírněny skutečností, že um, konečně zaznamenáváme určitý růst. Um, počínaje letošním rokem v Evropě. Odhady eh, byly navýšeny ale vycházíme z období stagnace ve většině evropských zemích a v důsledku určitých dočasných faktorů se tedy situace zlepšila, zejména růst, například nízká cena ropy nebo kvantitativní uvolňování, anebo také i vzhledem k tomu, že jsme splnili naše úkoly v souvislosti s bankovní unii a dalšími nástroji, což nám pomohlo. Nicméně je před námi pět výzev a jsou to Příliš mnoho lidí nenachází pracovní místa, za druhé příliš mnoho podniků nejsou eh, schopny eh, přilákat dostatek eh, finančních prostředků a nemají přístup k investicím, aby se staly konkurenčně schopnými. A další nedostatek spočívá v tom, že stále ještě máme mezery v ekonomické a měnové unii. Čtvrtý problém spočívá v tom, že celá řada otázek musí být vyřešena v oblasti eh, zdaňování a eh, pátá výzva eh, jsou následky Eh, klimatických změn. Já se k tomu ještě podrobně vrátím. Začal bych ale daňovou politikou, protože je to jedna z mých eh, priorit, ne ta nejdůležitější během předsednictví, ale myslím i eh, v zájmu jasnosti bych tím měl začít. Je to téma, které má na mysli každý Evropský semestr byl eh, letos uzavřen na eh, včerejším zasedání ECOFINu, takže semestr byl završen a nyní všechny země eh, mají svá doporučení. Myslím, že se zakládají na těch eh, třech hlavních pilířích naší prorůstové strategie, a sice finanční stabilita a rozpočtová obezřetnost, za druhé eh, produktivní investice a jak víte, důraz na investicích eh, je mnohem větší i od kdy byla jmenována nová komise a za třetí nutno zajistit, aby globální konkurenceschopnost Evropy rostla právě díky strukturálním reformám. Často popisujeme dostatek implementace jako jednu slabinu evropského semestru semestru. Vím, že to je otázka, která je vám všem blízká. Musíme zajistit, aby naše implementace se zlepšovala, tak abychom maximalizovali náš eh, společný prorůstový potenciál těším se již na zprávu pana Dariuše Rozatyho o implementaci. Tam se o tomto důležitém eh, tématu pojednává. A ECOFIN bude určitě podrobně uvažovat o této otázce krátce v kontextu eh, ročního eh, přehledu o růstu a eh, také dalších mechanismů, které budou uzavřeny mm, ke konci našeho předsednictví. Dále bych se dotkl otázky flexibility v rámci paktu stability a růstu. To je téma, které již bylo projednáváno často letos. Ehm, ehm, my ehm, během předsednictví budeme na této práci, v této práci pokračovat a vy to určitě budete bedlivě sledovat. Existuje pracovní skupina, která se eh, tímto zabývá a máme už i stanovený plán eh, zasedání této pracovní skupiny. Rovněž bych se chtěl zmínit o tom, že velmi eh, pečlivě budeme studovat zprávu, která byla předložena vaším výborem ohledně eh, eh, veřejného řízení v kontextu tupeku a sixpeku. Z toho vyplyne řada kroků, které nyní rada zvažuje. A nyní pokud jde o otázku investic, potěšením mohu konstatovat, že v této oblasti, stejně tak jako v ostatních, si lotyšské předsednictví vedlo velmi dobře, výborně, zajistilo, že během několika málo měsíců jsme se dokázali shodnout na právním rámci a také na finančním rámci pro mm, takzvaný Junckerův plán, to znamená e, pro strategický investiční fond a v druhé části roku bude eh, naším úkolem zajistit rychlé schválení připravovaného aktu v přenesené působnosti nebo pravomoci. Jak eh, všichni eh, vědí, Junkrův plán by měl být jakýmsi pákovým mechanismem, který podpoří růst a to skrze soukromých investic, ze soukromé investice, které podpoří i Evropská investiční banka a Evropská komise. Dále ekonomické řízení a zejména eh, zprávy o prohloubení Evropské měnové unie to jsou zprávy pěti předsedů. K tomu se ještě eh, vrátím i eh, na závěr a mm, propojím to s eh, řeckou krizí, ale v rámci sleduje to také spjato s Evropským paktem růstu a stability a evropským semestrem. První, čeho bych se chtěl dotknout, jsou finanční služby. My jsme se snažili, aby Unie kapitálových trhů se stala cílem našeho předsednictví. Diskutovali jsme o tom eh, v Rize na neformálním zasedání Ecofinu velmi eh, obsáhle a vím, že každý si uvědomuje význam tohoto tématu a každý také eh, rozumí tomu, že rozsah kapitálové unie je velmi široký, ale vzhledem k tomu, že existují určité střední a dlouhodobé cíle, které musíme brát v potaz, bychom měli také dokázat se soustředit na eh, krátkodobá opatření a proto budeme těsně spolupracovat eh, s Evropskou komisí, která předloží dvě směrnice. V tomto ohledu počínaje podzimem. Eh, ta první směrnice bude o takzvaném prospektu Cílem je zjednodušit přístup k finančním trhům pro malé a středně velké podniky a domnívám se, že to bude velmi, a, při, velmi vhodné, prospěšné e, pro investování v Evropě. A druhá směrnice rovněž očekávaná v, na podzim se má týkat sekuritizace. Cílem bude dosáhnout Eh, rychlé, transparentní a vysoce kvalitní sekuritizace. Nad rámec Unie kapitálových trhů nesmíme opomínat všechny ostatní materiály, které se připravují a na nichž i vy jako Evropský parlament spolupracujete s radou. Například eh, nařízení o eh, benchmark měsících tady eh, v, tomto, v této souvislosti probíhá trialog právě dnes. Samozřejmě eh, mám na mysli v této souvislosti i směrnici o eh, pojistné mediaci. Eh, o tom také probíhají jednání dokonce i v těchto hodinách a ještě ke konci měsíce by to mělo projít koreperem. A v neposlední řadě, pokud je o připravovanou eh, legislativu, eh, máme zde reformu bankovních struktur nebo strukturální reformu bank. To je něco dlouhodobějšího, co nelze zvládnout během několika málo měsíců ale máme štěstí, protože lotyšské předsednictví dosáhlo něčeho, co se zdalo být velmi obtížné, pokud je o dosažení koncenzu na ECOFINu. Ale podařilo se to a proto jsme jednomyslně schválili pozici o eh, strukturální reformě bank. To nám napomůže pokročit eh, dál a eh, zahájíme s vámi trialog co nejdříve, jakmile vy dosáhnete společné pozice. A dále čtvrté téma, to je daňová politika, jak jsem již eh, uvedl, je to jedna z hlavních priorit v našem seznamu předsednickém v době, kdy členské státy se potýkají s rozpočtovými omezeními, je eh, férové zdaňování eh, v naší unii nesporně prioritní. V této oblasti bych chtěl opět oživit boj proti eh, daňovým podvodům. Dále transparentnost. Tady čelíme také velké výzvy a velkému cíli a sice budeme usilovat o finalizaci v politickém a textovém smyslu směrnice o automatické výměně rozhodnutí. Bohužel tento materiál se zatím nevyvíjí velmi rychle. Během předsednictví eh, plánujeme několik setkání na toto eh, téma, protože jednotlivé členské státy předkládají stále další a další návrhy, které ukazují, že to téma je velmi komplikované. Ale my jako předsednictví budeme tlačit na to, abychom dosáhli eh, našeho cíle, to znamená finalizace tohoto materiálu ke konci semestru. V oblasti eh, daní také probíhá důležitá práce na úrovni OECD. Eh, je to známo pod akronymem BEPS, eh, to znamená eh, přesun zisku a daňová eroze. Eh, práce na tom nyní vrcholí, právě nyní v červenci a závěry té pracovní skupiny by měly být zveřejněny v září či říjnu a určitě to bude mít pozitivní dopad na naše práce, protože OECD združuje všechny Eh, rozvinuté země a mm, tento, eh, tyto závěry budou velmi podnětné i pro Evropskou unii, abychom mm, tedy dokázali eh, přetavit části těch, těchto závěrů i do směrnic nebo legislativních aktů. Tato dynamika OECD také mm, podtrhuje skutečnost, že v rámci diskusí o mezinárodních, mezinárodním zdaňování nesmíme nikdy ztrácet ze zřetele otázku rovných podmínek. Velmi často eh, jsem se už zmiňoval o tom, že automatická výměna o informacích o eh, automatická výměna informací o rozhodnutích e, znamená i pro nás výzvu. Můžeme zde sehrát e, průkopnickou roli a schválit příslušnou legislativu, ale musíme také zajistit, aby nás ostatní následovali, tak abychom skutečně vytvořili rovné podmínky. Evropská komise předložila plán mm, nadcházející roky ohledně e, daní. Hlavním pravidlem je zdaňovat podniky tam, kde jejich činnost, respektive eh, eh, přidaná hodnota eh, probíhá a vzniká. Na tom budeme ještě pracovat, protože implementace není snadná. Komise se tím také inspirovala a chce předložit novou verzi ke E, e, směrnici o společném konsolidovaném základu e, daně. V roce 2011 začala začalo přepracování tohoto dokumentu a komise to chce nyní přeskoumat a upravit i filozofii směrnice tím, že vlastně se posune od přístupu kde byl daňový základ volitelný, k systému, kdy bude daňový základ povinný. Myslím, že to sebou přinese mnoho diskusí také budeme pokračovat v diskusi o směrnici o uh, úrocích a uh, tantiemech. Mm, tam eh, eh, navážeme také na práci eh, lotyšského předsednictví. Půjde také o opatření proti daňovému podvodu. Je to i součást naší cestovní mapy. Pro nadcházejících šest měsíců tato cestovní mapa již byla schválena na úrovni pracovní skupiny na vysoké úrovni v červenci. Ještě závěrem k daním. Daně by vždy měly být vnímány v kontextu jednotného evropského trhu a těch čtyř svobod Evropské unie a Možná je zbytečné to opakovat, ale nesmíme to ztrácet ze zřetele nikdy. Pokud jde o DPH, tam um, um budeme klást důraz zejména na vymícení podvodů v této souvislosti a eh, v neposlední řadě máme tady eh, daně z finančních eh, transakcí. 11 členských států ustanovilo pracovní skupinu, která na tom pracuje E, i za pomoci e, komise a pravidelně e, tato pracovní skupina přichází na zasedání ECOFINu, aby podávala zprávy. My ji budeme povzbuzovat, aby tak dále činila, protože Cokoliv se v této skupině rozhodne, musí být také sdíleno s ostatními, musíme zajistit transparentnost, protože může dojít také k extrateritoriálním eh, vlivům nad rámec nebo přesahujícím rámec těchto 11 eh, zemí v pracovní skupině a my o tom musíme být informováni. Pátý, poslední pilíř naší činnosti bude COP21 a klimatické změny. Jak známo, Koncem eh, eh, roku v Paříži proběhne významná konference na toto téma eh, a přípravy probíhají také v rámci Rady ministrů pro životní prostředí a my bychom do toho chtěli také zapojit Radu Ekofinu. Už jsme to zařadili na pořad jednání našeho, našeho zasedání Rady Ekofinu v září a budeme mm, v tom pokračovat i na dalších zasedáních ECOFINu, abychom eh, vypracovali evropskou pozici k tomu, jak financovat těch 100 miliard dolarů, které mají být vynaloženy na financování boje proti klimatickým změnám do roku 2020, což je značná výzva. Dámy a pánové, pane předsedo, je to po 12. co má Lucembursko eh, privilegium ehm, vykonávat předsednictví v EU. Jsme konec konců jednou ze zakladajících zemí EU, takže máme široké, bohaté zkušenosti, ale eh, musíme se dívat nikoli do minulosti, ale zejména do budoucnosti. A my jako Lucemburčané, ale i lucemburská vláda jako taková je stále velmi optimistická, pokud je o budoucnost Evropy. Evropa vždy činila skoky a pokroky eh, v době eh, krizí a to, co se událo v uplynulých dnech, je dalším eh, příkladem a důkazem téhož. Určitě nechci zapírat, že to nebylo snadné a nic z toho nebylo připraveno předem ale určitě jste zaznamenali, že v Evropě existuje solidarita. Solidarita jde ale ruku v ruce s odpovědností, to je neoddělitelné. A proto jsme dokázali předložit kompromis eh, při řešení řecké krize a vytvořili jsme perspektivu pro třetí eh, balíček pomoci Řecku. Eurogroup Euroskupina eh, měla v posledních eh, měsících nebo eh, týdnech zasedání téměř každý třetí, čtvrtý den. A myslím, že Euroskupina skutečně dostala svému cíli, protože při eh, přípravě takovéhoto finančního podpůrného programu je nutno vyřešit celou řadu technických otázek a od toho euroskupina eh, eh, zde je. A nakonec se nám podařil skutečně kompromis vyvážený. A jak si dnes vlastně stojíme? Dobře víte, že dnes Evropská pardon, řecký parlament by měl schválit eh, celý tento balíček pomocí. My doufáme, že se to tak stane. Eh, samozřejmě, že i další parlamenty eh, v rámci eurozóny musí posvětit ten program, ale napřed samozřejmě musí vyčkat výsledku řeckého hlasování. A pak bude následovat řada dalších kroků tak aby žádost eh, řecké vlády o pomoc z ESM podle článku 17, 13 eh, mohla eh, být spuštěna začátkem příštího týdne. A Současně s tím probíhala diskuse o prohlubování ekonomické a měnové unie na e, základě zprávy pěti předsedů, která byla přijata velmi dobře a schválena koncem června Evropskou radou. Ta diskuse probíhala v euroskupině v pondělí a na ECOFINu v úterý a přišla ve velmi aktuální dobu. Za prvé kvůli řecké krize, ale eh, ta zpráva pěti předsedů nebyla vypracována kvůli řecké krize, ale eh, proto, že stále ještě postrádáme určité nástroje, musíme být účinnější a flexibilnější při aplikaci různých věcí. A to právě z té diskuse eh, vzešlo. Já bych to shrnul pěti body. Bod číslo jedna cíl eh, prohlubování Evropské měnové unie spočívá v tom poskytnout eh, eurozóně, zejména Evropské unii, také více věrohodnosti. Hovoříme-li o věrohodnosti, tak především je eh, zaprvé nutno implementovat vše to, co již bylo schváleno. A bohužel, a to je jakýsi apel na všechny země, se nám ještě nepodařilo transponovat všechno to, na čem jsme se shodli. Mám například na mysli směrnici BRRD, dále eh, mezivládní dohodu o fondu eh, pro eh, řešení problému a tak dále problému bank a tak dále. V mnoha zemích se to již připravuje, v některých je to již transponováno, ale především musíme implementovat to, na čem jsme se dohodli. Druhý bod, a to jsem již zmínil, Eurozóna a Evropská měnová unie jsou prostorem solidarity, ale také prostorem odpovědnosti. A třetí bod. Zpráva je strukturována eh, ve dvou oblastech, a sice co se může učinit krátkodobě a co středně a dlouhodobě. Krátkodobě to jsou dva, tři roky. Tady lze přijmout akce, aniž by došlo ke změnám smluv. Takže myslím, že je logické, abychom um, toto upřednostnili, abychom tedy tyto kroky učinili, aniž by musela uh, smlouva doznat změn. A pak uh, středně a dlouhodobě, a to zdůraznili mnozí, mm, že to je dlouhodobé, neznamená, že bychom na tom neměli začít hned. A um, na tom jsme se skutečně shodli v velké většině. A za třetí, jedna z oblastí, kde eh, je zapotřebí eh, rychle jednat, je bankovní unie. Potřebujeme určitě fond pro eh, řešení bankovních problémů dále různé, musíme vytvořit nebo do, dotáhnout také systém pojištění eh, bankovních eh, vkladů, eh, také systém, celoevropský systém zajištění bank na národní evropské úrovni. Čtvrtý bod. Při prohlubování Evropské měnové unie budeme postupovat tak, aby to prospělo konkrétním lidem a aby to bylo, byly zcela konkrétní věci. Musíme také vyvinout lepší komunikaci na úrovni ECOFINu a Euroskupiny. Musíme lépe vysvětlovat, že když hovoříme o něčem, co zní abstraktně, jako například prohlubování EMU, tak to eh, nejsou eh, žádné technikálie, ani to nejsou věci určené pouze odborníkům, ale že skutečně tady hledáme možnosti pro zajištění eh, udržitelného růstu. Takže tady je co vysvětlovat. Chceme-li získat větší podporu v této době pochybování, protože řecká krize eh, vyvolává mnoho pochybností v myslích lidí a také eh, v myslích lidí, kteří jsou eh, příznivě nakloněni naklonění evropské integrace, a Evropské unii jako takové. A pátý bod, to již zaznělo mnohokrát na úrovni euroskupiny, to je sociální rozměr Evropy, tím bych chtěl ukončit. Sociální rozměr eh, nás vlastně přibližuje eh, eh, k lidem. My budujeme Evropskou měnovou unii, protože si myslíme, že to zajistí lidem lepší život a že to také vytvoří sociální síť, síť sociálního zabezpečení, což eh, je eh, předností našeho eh, kontinentu. A tímto tématem bych proto chtěl uzavřít svou prezentaci. Děkuji. Děkuji, děkuji předsedovi Ekofinu za prezentaci a, a vážím si širokých ambicí vyjádřených v programu lucemburského předsednictví a Parlament i náš výbor je připraven aktivně spolupracovat, aby těchto cílů bylo dosaženo, včetně diskuse o reformě ekonomického řízení. A nyní bych eh, začal otázky a odpovědi. Pan předseda Grameňa mm, nás musí opustit o půl páté, takže bychom měli mít tedy čtyři minuty na osobu na otázku odpověď, tak bych vás vyzval, aby vaše otázky byly stručné, abychom nechali na odpověď. A není Burkhard Balc. Srdečné díky, pane předsedo, srdečné díky, pane ministře, za toto velice rozsáhlé a dobré vylíčení situace. Já jsem mimořádně rád, že se tady zdůraznil téma daní. Řekl jste, že to je centrem vašeho lucemburského předsednictví, to považuji za správnou věc. V podstatě jste změnili všechny, všechny podstatné otázky v daňové oblasti. Vzhledem k tomu, že vedle ekonu máme také zvláštní výbor, chtěl bych se zeptat této souvislosti, jaké cíle by EU a lucemburské předsednictví mělo realisticky mít na mezinárodní úrovni z hlediska postupu proti obcházení daní a proti podvodům v oblasti daní? To je jedna otázka. A druhá otázka velmi stručně. Vy jste právě hovořil také o bankovní unii a příslušných změnách. Tady máme problém samozřejmě depozit garanty schemes. Takže tady jde o to, jak krátkodobě bychom mohli dosáhnout určitého systému, eh, který by zajistil tyto záruky. Máte již konkrétní plány na úrovni předsednictví, jak chcete postupovat a zvláště jak chcete zaručit účast členských států, protože podle mého názoru je tady velký odpor ze strany mnoha členských států. Předem děkuji. Thank you, uh, Mr. Burkhardt. Děkuji, Burkarde. Děkuji, pane Balci, Burkarde. K daňové otázce. Nejsem si úplně jist, že jsem to zcela pochopil, ale je zřejmé, že během toho půl roku bude potřeba vzít v úvahu, co bude znamenat iniciativa BEPS OECD a také prověřit, zda e, návrhy, které vzejdou z těch 15 pracovních skupin, jak se promítnou do evropského práva. Někde to bude jednoduché a někde to může být složitější. A druhá věc, harmonogram jak rychle bude postupovat OECD. A to mi říkají v mém parlamentu neustále, já zopakuji, co mi pořád říkají naši poslanci. Neměli byste být o tolik napřed před ostatními, protože to je špatné pro naši konkurenceschopnost a máme velké sousedy, nebudeme je jmenovat a ti v řadě věcí zdržují. Takže to musíme sledovat. A druhá část otázky se týká systému pojištění vkladů. A v některých zemích a i, i v zemích některých, které chtějí prohloubit ekonomickou měnovou unii, je to problém. A musíme ten paradox vyřešit, protože není snadno uchopitelné pro tyto země, které chtějí jít rychle ku předu, tomuto tématu odolovat. Ale Lucembursko je tu proto, aby budovalo mosty a nevytvářelo problémy. A my potřebujeme dobrou bilaterální spolupráci s komisí a budeme čekat na její návrhy v této oblasti. A také o tom budeme jednat dopředu. Zejména se to týká i toho systému zajištění. Děkuji, Pervenche Beres. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Bon, bon courage pour votre... Eh, děkuji vám, eh, pane předsedo. Vy jste hovořil o zprávě, kterou tento parlament přijalo ohledně zprávy hospodářských eh, záležitostí. Také jste hovořil o zprávě pěti předsedů. Já si myslím, že to jsou věci, které by měly být naláhavě řečeny. Máte dojem, že po práci euroskupiny na úrovni summitu a rady minulý víkend, máte pocit, že tady je jaksi podpora této myšlenky eh, hospodářské vlády nebo zprávy hospodářských záležitostí a máte dojem, že zpráva pěti předsedů uvádí všechny otázky, které se mají uvádět. Jsou tam tři nebo dokonce čtyři otázky, které tam nejsou podle mého názoru a které jsou přitom eh, podstatou ekonomických problémů EU a jsou to otázky, které jsou nyní velice aktuální a jsou také součástí zprávy Evropského parlamentu. Především je to otázka investic protože vedle Junckerova plánu je nutné, aby v eurozóně také e, každý stát se zabýval investicemi trvalým způsobem, jinak se budeme potýkat se stejnými problémy, s jakými jsme se potýkali před Junckerovým investičním plánem. Takže e, nyní tady by byl vhodný určitý mechanismus, který by zajistil kvalitní investice. Už tady jsou zárudky určitých myšlenek v tomto směru. Myslím, že bychom měli jít ještě dále. Za druhé, otázka dluhu. Tady nic ne, nezaznělo. A přitom víme, že eh, máme tady eh, problémy inflace a dluh je neudržitelný. Myslíte si, že na úrovni rady by tato dluhová záležitost měla být také probírána? A za třetí, to jsou potíže v souvislosti eh, s těmi programy úprav korekce, teď už se nehovoří o trojce, ale o evropských institucích. Jak zajistit, aby to fungovalo, když zjevně vidíme, že v předchozím období toto nefungovalo? A teď eh, budeme eh, začínat s třetím programem v tomto smyslu. Děkuji, paní Beres. Takže já vám odpovím Moliérovým jazykem, který je tak pěkný. Nejdříve investice. Ptala jste se na trvalost investic. Víte, především investice jsou rozhodovány z velké části na úrovni podniků. Podniky rozhodují zda budou investovat, zvláště pokud jsou ekonomické podmínky dobré a pokud jsou tady perspektivy zisku. To je první věc. Já se domnívám, že Junckerův plán v podstatě má takový podpůrný prvek. Možná, že se tady měl objevit už před několika lety objevuje se ve chvíli, kdy vidíme, že evropská ekonomika se začíná oživovat. A je tady proto, aby naplnil ten investiční deficit, který konstatujeme od roku 2007-2008, od dob krize. Jaká je filozofie zatím? Říkáme si, pokud spustíme tento stroj a pokud se nám podaří přilákat soukromé investice, eh, tak to bude mít blahodárný vliv a dostaneme se z toho začarovaného kruhu, kde je nedostatek důvěry, nedostatek spotřeby, což vede k tomu, že podniky neinvestují a v některých zemích vznikají investiční potíže. Takže já se domnívám, že se vstáváme do toho pozitivního trendu a nepotřebujeme nějakým způsobem zvětšňovat eh, tyto investice. A teď k dluhu. To je také otázka, která souvisí s růstem. Proč ten řecký program nefungoval, zatímco já vím, že ne všichni jsou zajedno ohledně toho, co teď řeknu, ale zhruba řečeno ty korektivní programy fungovaly zjevně lépe než v Řecku, v Portugalsku, ve Španělsku a v Irsku. Bylo to proto, protože oni dokázali vygenerovat růst. A pokud dosáhnete růstu, tak můžete snázeji snížit dluh. Pokud jste v období stagnaci, tak jak to bylo před pěti, šesti lety, pak samozřejmě ten rytmus snižování dluhu bude Eh, nižší. A třetí otázka. Zda tyto korektivní programy fungují? Na to už jsem částečně odpověděl. Já myslím, že tady není jednoznačná odpověď. Existují skutečně určité niance eh, z hlediska těchto korekcí a závisí to také na kapacitě těch jednotlivých eh, subjektů a souvisí to také s kapacitou splácet dluh, tak jak jste to implicitně uvedla. To znamená, eh, pokud musíte dávat velkou částku na splácení dluhu, tak eh, samozřejmě tyto peníze nebudou k dispozici pro investice z hlediska veřejných investic. To je také velmi důležité. No. Děkuji za EKR. Pico Ruhonen Lerner. Děkuji. Děkuji. Valiokunnan jäsenelle Euroopan parlamentti edustaa erä... Řadu členů výboru Evropský parlament představuje určitý ideál evropské demokracie a věřím, že demokratické rozhodování členských států může být respektováno i v případech, kdy politiky členských států nekorespondují s vlastními hodnotami. Specificky doufám, že se to projeví v postojích členů tohoto výboru, kteří by měli se všemi jednat stejně a měli by být neutrální. Řada Evropanů, kteří jsou zastoupeni národními vládami, si v široké míře myslí, že udržitelnost veřejných financí by měla být striktně dodržována v Evropě. A jsou unaveni situací, kdy ekonomické vady v systému jsou řešeny prostředky daňových poplatníků. A cílem by mělo, měla být dobře fungující eurozóna, kde každý členský stát bude mít primární odpovědnost za vlastní ekonomickou politiku. Každý členský stát by měl odpovídat za vlastní dluhy a to vyžaduje také návrat důvěryhodnosti bez záchranných programů rozhodnutí poskytnout Řecku dát prostředky z mechanismu ekonomické stability. Které země jsou pro tuto iniciativu v Evropě? A vyslala rada signál komisi, že je to dobré řešení? Až vyřešíme bezprostřední potřeby záchrany Řecka, může Lucembursko zahájit uh, jednání s dalšími členskými státy o tom, jak obnovit důvěryhodnost pravidla, nikoho tedy dále nezachraňovat. To je evidentně složitá otázka a dotkla jste se řady věcí, které souvisejí eh, s programem finanční pomoci pro Řecko. Dovolte mi říci, že debaty, které teď probíhají mají za cíl zajistit, že nalezneme přemostující financování 7 miliard euro a ty musíme najít e, v těchto dnech. A komise zkoumá řadu možností a také zkoumá možnost e, využití EFSM, tedy e, to rozhodnutí padne v následujících dnech. A EFSM vyžaduje, aby to rozhodnutí bylo rozhodnutí 28 členských států, takže to není pouze rozhodnutí členů eurozóny. A nemohu vám prozatím říct si více. Kromě toho, že celé, celý sled balíčku pro Řecko je vlastně načasován tak, že musíme krátkodobě nalézt těch 7 miliard a to poskytne důvěru trhu a také to dá signál, že jsme na správné cestě, pokud jde o žádost o podporu z Evropského stabilizačního mechanismu podle článku 13.1. A to také vlastně poskytne ujištění institucím, zejména MMF a Evropské centrální bance, které mají významnou úlohu v budoucnosti v kontextu třetího programu pro Řecko. Děkuji. Petr Ježek. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já vím, že se to hodně děje a když jsem si četl přehled priorit vašeho předsednictví, tak eh, jsem nic neviděl o nařízení o eh, peněžních trzích a věřím, že vaše země nepodceňuje fondy peněžního trhu. A parlament schválil své stanovisko k této věci a také to schválil velkou většinou, tak bych si myslel, že předsednictví se pokusí eh, využít té příležitosti a posune tu záležitost dále eh, do cílí určitých výsledků, protože investoři i fondy by neměli být ponecháni v nepředvídatelném prostředí příliš dlouho. A samozřejmě panuje i určitá nejistota i bez toho. A chtěl bych se vrátit obecněji k otázce přemostňující půjčky z EFSM pro Řecko, protože se může zdát, že země, které jsou členy EU a nejsou členy euroskupiny, nemají právo vést jednání nebo rozhovory s Řeckem a jsou přizvány do sálu pouze, když je potřeba zaplatit účet. Tak si kladu otázku, zda ta rovnováha je správně. A obecněji nejenom u této otázky, ale obecně, jaký je vztah mezi těmi, kteří jsou uvnitř a kteří stojí mimo, pokud jde o půjčky, splátky a také rozhodování. Děkuji. Děkuji za prvé. Je mi líto, že jsem nezmínil fondy peněžního trhu. Mám to v projevu, ale protože mluvím poměrně volně a přehrál jsem to. Měl jsem v úmyslu pohovořit o tomto tématu obsáhle s komisí a dospět k kompromisu. Vím, že Evropský parlament se tím úspěšně zabýval a nalezl kompromis. A jsou tam ještě nějaké problémy a musíme to vyřešit. A s komisařem Hillem na tom budeme pracovat. A kdyby se nám to, naprosto souhlasím s vámi, že trhy a subjekty na trhu potřebují předvídatelnost a viditelnost. A, do, a v tomto duchu budu určitě tuto věc prosazovat. Pokud jde o EFSM, to se narodilo přes víkend a to tu situaci nezjednodušilo. A některé země, které nejsou v eurozóně, ale jsou v EFSM, tedy ty země, které nemají euro, byly tak trošku zaskočeny, že takové téma se může dostat do popředí, aniž by byly dopředu konzultovány. A my jsme byli evidentně v situaci krizové, a tak jsme se snažili uh, rychle eh, se tomu přizpůsobit, jakmile se ta myšlenka tedy objevila, zatím o tom není rozhodnuto, my jsme využili včerejší ECOFIN, aby vlastně všichni byli stejně informováni a jako Předseda jsem také ujistil eh, nečlenské eh, země eurozóny, že budou konzultovány a že jsou také součástí rozhodovacího procesu, což je zcela zřejmé. Děkuji i za to, co jste řekl k fondům peněžního trhu. Těšíme se na aktivní zapojení. A samozřejmě EFSM to je nástroj Unie pro členy Unie, včetně zemí eurozóny. Marisa Matias. Obrigada, Sr. Ministro, por estar aqui hoje conosco. Eh, Děkuji, vážený pane předsedo. Eh, my už jsme měli eh, příležitost hovořit tady o rozdílech, které existují tady mezi takzvaně legální daňovou praxi a ilegální praxi. Měli jsme příležitost hovořit již o tomto rozdílu mezi tady legálními a ilegálními postupy zdaňování, ale je to jistě stěžejní otázka která figuruje mezi prioritami lucemburského předsednictví. Je to tedy na stole a je to velmi důležité. Už před delší dobou princip solidarity byl zakotven ve smlouvách Evropské unie ale nyní eh, dochází k porušování tohoto principu v rámci postupů, které existují v Evropské unii z hlediska zdaňování. Ten základní princip zdaňování byl již poškozen a pošlapán z hlediska eh, zdaňování práce, a také z hlediska eh, sociálních principů a z hlediska upřednostňování nadnárodních společností. Chci se zeptat, co učiní lucemburské předsednictví, zvláště v souvislosti s těmito daňovými otázkami, které leží na stole také v souvislosti s LuxLeaks, co zde uděláte v rámci těchto nespravedlivých daňových systémů. Nejde mi ani otázku legality, ale jde o to, že to jsou nespravedlivé daňové systémy. Víte, že v mnoha zemích existuje taková praxe, podle které jednotlivé podniky své zisky mají v jiných zemích, zdaňují v jiných zemích, než v zemích, kde by měli tyto daně platit. Co budete dělat proti těmto postupům, abyste tedy skoncoval s touto konkurencí z hlediska daní? Okay, I'll see, I'll see that if I have time or not. Uh, thank you uh, for the question. Děkuji za tu otázku. Byste se ptala na to, co uděláme jako předsednictví eh, v návaznosti na LuxLeaks, což vyvolalo velkou diskusi a odpověď je jednoduchá, jsem to zmínil ve svém projevu výrazně. Uděláme všechno proto, aby směrnice o automatické vyměně informací o rozhodnutích eh, byla dohodnuta do konce našeho předsednictví. To je přímá odpověď na tuto otázku a jsem rád, že jste to zdůraznila. Není to lucemburský problém, 26 zemí z 27 eh, uplatňuje tento systém předběžných daňových rozhodnutí a eh, co budeme dělat s nadnárodními společnostmi? národní společnosti jsou klíčovou otázkou v oblasti mezinárodního zdanění a to uznávají všichni ministři financí v EU i OECD a systém dohod o zamezení dvojímu zdanění sahají do poloviny 20. století, jsou překonané, neodpovídají potřebám naší ekonomiky, nemají vlastně správně uchopenou otázku elektronického obchodování, digitální ekonomiky a ta, ta iniciativa BEPS, tedy těch 15 skupin, které poskytují řadu doporučení, právě řeší tohleto takže když říkáme, že třeba zjistit, jak ta doporučení ze skupiny BEPS OECD zapadají do legislativního programu EU, neříkám nic jiného než to, co říkáte vy. Jak budeme tuto otázku řešit? Jde o problém mezinárodní a Evropská unie může být průkopníkem v tomto směru. Děkuji. Sven Gilgu. Vážený pane předsedo, stručně následující připomínky a otázky. Našeho hlediska jsme zažili takzvané černé dny eh, v Evropě. Abyste také naznačili, to opravdu nebyla zářivá eh, hodina jaksi evropského sjednocení. Co se týče výsledku, tak my si klademe otázku, zda ta myšlenka, podle které eh, v budoucnosti tady budou zákony ještě předtím než vlastně bude tato otázka vyřešena řeckým parlamentem. Domníváte se, že eh, tyto zákony nejdříve musí být požehnány evropskými institucemi a pak eh, ta daná země ve třech dnech musí eh, přijmout tyto důležité zákony. Myslíte si, že toto je slučitelné s demokracií, tak jak je stanovená v evropských smlouvách? A nebo se domníváte, že summit a euroskupina předložila návrh, který je v rozporu s evropskými smlouvami. A kladu si otázku za tento bod ex ante kontroly z hlediska demokracie může být ještě prověřen na tomto základě. Za druhé, 50 miliard euro je e, částka, kterou e, očekáváte ze soukromých e, subjektů. My se domníváme, že by to odpovídalo dvěma třetinám těchto státních aktiv. O co vám tady jde? Jak budete postupovat, než se dá těchto 50 miliard dohromady? A nakonec, pro všechny je překvapivé, že 10 až 25 miliard schází v řeckém bankovním systému. Jaké důsledky z toho odvozujete? Co to bude mít za dopad z hlediska bankovního dohledu a jste připraven se postavit přeskumu z hlediska dohledových orgánů v Evropě a podívat se na to, aby v budoucnosti se těmto problémům mohlo zabránit? Děkuji. Já se pokusím odpovědět, odpovědět německy. Ale mohu vám říct, že prostě ve dvou minutách se mi to nemůže podařit. Co se týče otázky demokracie, k tomu bych řekl následující. Je to zjednodušování, když se řekne, že e, se Řecku předložili na stůl návrhy, které byly úplně nové. Víte, že tato jednání už se táhla velmi dlouho a řecké referendum toto pouze zkomplikovalo. Takže naši řečtí partneři a přátelé, kdyby postupovali trochu jinak, tak by nedošlo k tak rychlým akcím a druhá otázka. Těch 40 eh, miliard z hlediska toho privatizačního fondu. Myslím, že není tajemství, když řeknu, že mnozí mají pochybnosti ohledně toho, zda se podaří do tohoto fondu vtělit tolik miliard a zda se podaří inkasovat tuto částku, protože za prvé to potřebuje čas a eh, Tady to není stanoveno eh, v dohodě, tady se hovoří o několika letech, takže tím je jaksi to číslo pravděpodobnější, ale my jsme úplně na začátku těchto reflexí ohledně privatizace. A co se týče poslední otázky, to znamená 10 až 25 miliard, které by byly zapotřebí pro bankovní systém, to je přibližná částka. Je to prostě tak trochu eh, vystřel eh, určitý odhad, který můžeme dnes udělat, ale je jasné, že je to velmi hrubý odhad. Už 10 či 25 miliard, to už je velké rozpětí a Evropská centrální banka v těch budoucích měsících udělá samozřejmě přeskum, abychom se dostali k přesným číslům. Thank you, Marco Zanni. Děkuji, Marco Zanni. Mám dvě otázky, které se týkají smluv a spíše vyjednávání. A k tomu, co, o čem se rozhodlo v posledních dnech. Jaké jsou priority vašeho předsednictví po těch jednáních a po dohodě? Vlastně to, co se téměř stalo před uzavřením dohody, zdá se že od eh, pondělí ráno se ocitáme v eh, jiné eurozóně. V minulosti jsme hovořili o neodvolatelné eurozóně a euro bylo neodvolatelnou měnou a dnes je to jiné, protože eh, vystoupení Řecka z eura bylo na stole černé na bílém a euro už není něčím neodvolatelným. Takže bylo by zajímavé, kdyby lucemburské předsednictví věci upřesnilo eh, v rámci svých priorit. A myslím, že ten eh, plán, který byl předložen, nebude nikdy aplikován a ocitneme se opět eh, v jiných krizích, možná s jinými zeměmi, Itálií, Španělské, Španělskem, možná s Řeckem zase za několik měsíců. Španělskem a podobně. A musíme uvažovat takto. Euro už není nevratným procesem a připravme se tedy všichni na rozložení eurozóny. Byli jsme velmi blízko a nesmíme si nesmíme umožnit, aby se vlastně ten domeček z karet zhroutil. Mezinárodní měnový fond se domnívá, že eh, nedojde k pomoci, pokud eh, nebude snížena nominální hodnota dluhu. Eh, co si o tom myslíte? MMF bude základním akta, aktérem. Já odpovím italsky. Hovoříte o novém konceptu eurozóny ten koncept e, neodvolatelnosti je třeba zmínit, ale my jsme zamezili odchodu Řecka z eurozóny. Jednání bylo obtížné. Bylo složité a my jsme chtěli ukázat, že odpovědnost a solidarita jsou zde a takto se nám podařilo zamezit odchodu Řecka z eurozóny. V životě nic není neodvolatelné. A všechny měny, které v dějinách existovaly, byly neodvolat, nebyly neodvolatelné. Některé měny zmizely. A pokud jde o Mezinárodní měnový fond a kompromis, ke kterému došlo, tak je tu zmínka o veřejném řeckém dluhu a je zde jasně řečeno, že v druhé fázi, poté, kdy plán pomoci Evropského stabilizačního mechanismu bude schválen, tak se budeme zabývat i řeckým dluhem, který v některých eh, situacích může být předmětem restrukturalizace. A v tomto směru to, co uvedl Mezinárodní nový fond, neodpovídá přesně čemu takovému. Ale úpravy veřejného dluhu jsou součástí jednotlivých kroků, které uděláme v, tomto, v rámci tohoto kompromisu. Děkuji, pan Mono. Dobrý den, pane předsedo. Já bych vám chtěl položit dvě otázky. Jednak daňové, podnikové daně a potom vážení eh, rizik eh, svrchovanosti na druhé straně. Nejdříve daně podniků. V současnosti konstatujeme, že je zřejmé, že na Evropské unii musíme uplatnit doporučení tak, abychom harmonizovali daňový základ a aby došlo k transparentnosti. Jako lucemburský ministr ve vaší zemi, jaká je vaše politika, kterou budete v této oblasti uplatňovat? A teď obezřetnostní postup z hlediska eh, svrchovaných dluhopisů. Víte, že eh, státní dluhopisy jsou vnímány jako dluhopisy, které nemají velká rizika. Ty věci se ovšem změnily. A je nutné zohlednit skutečnost, že teoreticky může dojít bankrotu jednoho z evropských států. Je jasné, že to znamená, že ratingové agentury budou mít velký vliv na členské státy. Dluh nějakého státu Eh, který bude praktikovat politiku, která nebude uspokojovat trhy, tak se vystavuje nebezpečí, že tyto agentury budou snižovat tento rating a to bude ovlivňovat politická rozhodnutí. To je velmi nebezpečná zbraň pro politické představitele, kteří by mohli ohrošit společnou měnu. Chtěl bych vědět, jaké stanovisko má k této věci lucemburské předsednictví a co budete dělat, abyste zabránili tomuto případnému vývoji. Děkuji. Eh. Děkuji. Co se týče podnikových daní, tak musím říci, že bylo přijato rozhodnutí na evropské úrovni z hlediska automatické eh, výměny daňových rizik. A lucemburské předsednictví, možná jako jeden z prvních států, přivítal tento návrh směrnice. A my zcela souhlasíme touto směrnicí a uděláme vše pro to, aby tato směrnice byla eh, dokončena koncem roku, tak jak jsem to již zúraznil ve svém úvodu. Řekl jsem, že zjišťujeme, že toto téma je mnohem komplikovanější, než jsme si mysleli. A místo toho, aby docházelo zjednodušování diskuse, tak zjišťujeme na těch pracovních eh, skupinách, že jsou tady určité potíže, ale necouvneme, to vás mohu ujistit, je to absolutní priorita pro nás. Nicméně Lucembursko nemůže dělat nic jiného, než podporovat ostatní státy, aby se snažili najít řešení a mohu vás ujistit, že uděláme maximum, abychom našli kompromisy tam, kde je to nutné. A na konci této snahy to musí samozřejmě fungovat, musí to být efektivní. Chci také říci, že je to něco, co nikde jinde neexistuje mimo Evropu. To znamená, tato myšlenka výměn informací, to je něco, co máme v Evropě rádi. A to je něco, co je velmi nové, co prakticky existuje jenom desítku let od roku 2005. A vypadá to, že tento systém si našel svoji cestu, protože uh, ve Spojených státech se začínají opírat o stejnou myšlenku. Takže myslím, že to je moderní trend. A co se týče vážení těch dluhopisů, nebo lépe řečeno oceňování státních dluhů, tak zde si musíme uvědomit trošku opačný směr. Roku 2015 si vlastně klademe teprve tuto otázku. A přitom po celá desetiletí trhy se tvářily, jako by toto oceňování nebylo možné, nebylo chtěné, takže to je téma, které je velmi komplikované. Jsou tady pracovní skupiny, které se tím zabývají a výsledky těchto pracovních skupin budou samozřejmě postoupeny Eh, na orgány, které se zabývají ekonomickými a finančními záležitostmi. Nemohu vám zatím říct více, než je to komplikovaná záležitost. Thank you. And Vice President report said that should that be addressed at global level, not only to. A mělo by to být řešeno globálně, nejenom na evropské, eh, evropské, tedy pan Darius Rozáty. Ano, pane ministře, děkujeme za vaši návštěvu ve výboru a děkujeme za vaše úvodní slova. Zejména si vážím vaši, vaše silné proevropské poselství, což je velmi důležité v těchto turbulentních eh, časech. Mám dvě otázky. První se týká eh, doporučení eh, zemím. Ehm, zaznamenali jsme, že jste říkal, že nejste spokojeni s úrovní implementace. Jaké jsou důvody ehm, tohoto pomalého tempa a neuch, neochoty eh, zemí implementovat eh, tato doporučení. Souvisí to s ehm, tím přijmout to za své, anebo členské státy prostě nezdílejí eh, stanovisko komise v tomto ohledu. Jaké jsou tedy důvody, které k tomu vedou a co bychom mohli učinit, abychom přesvědčili členské státy, aby byly vstřícnější a eh, implementovali tato doporučení. A druhá obecnější otázka se týká evropského semestru obecně jako ministr eh, jednoho členského státu. Co si myslíte o účinnosti tohoto nástroje? už ehm, je v platnosti od roku 2012 a jeho hlavním cílem bylo usnadnit koordinaci národních politik. Do jaké míry podle vás ehm, dostal očekáváním a pokud málo, nedostatečně, co by se dalo udělat, aby se eh, zlepšil tento nástroj? Děkuji, tyto otázky jsou výborné a skutečně by měly být také na vrcholu eh, našeho žebříčku priorit a jsou. Takže proč země vůbec nebo nedostatečně nebo neúčinně implementují návrhy komise v doporučeních pro země. Je tam několik důvodů. Eh, jednak někdy země nesouhlasí s návrhy komise. Eh, uvedu příklad. Moje vlastní země obdržela doporučení komise, aby zvýšila některé daňové sazby. Uvedu eh, příklad majetková daň. Měli, měli bychom zvýšit majetkovou eh, daň. Já jsem odpověděl komise, že odmítám, protože DPH jsem eh, v loni zvýšil o 2%, což není velmi populární a tím se splnil svůj střednědobý cíl a také moje veřejné finance jsou v pořádku a vy nám, vládě, nyní navrhujete, abychom ještě dodatečně zvýšili daně. Nesouhlasím, proč bych měl zvyšovat daně, jestliže eh, moje veřejné finance jsou vyvážené. A od komise jsem obdržel pádnou odpověď. Nechci říct, že všechny návrhy komise jsou nedobré, ale některé. Co byl příklad, abyste pochopil eh, tu dynamiku. Další věc je takzvaná identifikace s těmi návrhy. Eh, opět uvedu příklad své země. Je zde doporučení, abychom se s tím více identifikovali. My jsme eh, během semestru zapojili více sociální partnery v Lucembursku. Měli jsme tři setkání se sociálními partnery Eh, v lednu a pak druhé setkání v květnu a v červenci třetí, protože chceme sociálním partnerům vysvětlovat, co se děje chceme se s nimi podělit o ta doporučení a tak dále. To je jeden způsob, jak zvýšit tedy tu akceptovatelnost nebo e, povědomí. E, jsou samozřejmě i další eh, cesty, vy jste na to odborník, protože připravujete tu zprávu, rád bych se e, s vámi o tom podrobněji v budoucnu poradil. A další otázka, účinnost evropského semestru. Já mám za to, že to určitě není dokonalé, mohli bychom si vést lépe. Ale řeknu vám, že ta omezení, eh, která má ministr financí v současné době, když sestavuje svůj rozpočet, eh, jsou skutečně zásadní. Máte určité cíle, máte trajektorii a eh, víte, že když máte rozhodnout o něčem, co stojí 100 milion eur, tak před deseti lety jste to rozhodl vynaložím 100 milionů eur na výstavbu toho či něčeho a potom to eh, třeba financujete i na dluh. Dnes, když rozhodujete o tak velkém velkých eh, výdajích, tak musíte napřed zvážit, jak to zapadá do vaší bilance a musíte sdělit komisi a eh, úřadům, odkud těch 100 milionů vezmete. Když jste nad eh, dluhovým stropem, tak komise vám řekne, je to problém. Takže v tomto smyslu si myslím, že účinnost je zajištěna. Je to časově náročné a někdy to potrvá léta, než se dostaneme na tu trajektorii. Ale myslet si, že to Mm, vůbec nefunguje nebo nedostatečně funguje, není správné. Samozřejmě eh, jsou eh, zde lidé v místnosti, kteří si se domnívají, že eh, to sahá příliš daleko, takže musíme nalézt správnou rovnováhu, určitou svrchovanost a na straně jedné a určitou sdílenou odpovědnost. Takže mm, nalézt toto rovnováhu není vůbec snadné. Ano, a parlament, myslím, v tomto ohledu má eh, několik dobrých návrhů, například o eh, cílech a národní implementaci. Ninagil. Gill Děkuji, pane předsedo, a děkuji Kofinu, děkuji, pane ministře, za představení vašeho programu. Myslím, že je velmi ambiciózní a jako zpravodajka pro fondy peněžního trhu jsem byla velmi zneklidněna, když jsem slyšela ve vašem programu, že jste e, opomněl e, zmínit MMF, ale pak jste to ujasnil, že se e, jednalo o přehlédnutí. Eh, dvě otázky. Jaký máte časový harmonogram pro toto? Protože tento materiál je už dva roky eh, na stole a my jsme jej schválili v Dubnu. Já jsem byla velmi zklamána, že váš předchůdce nebyl schopen eh, ty otázky řešit, zatímco za italského předsednictví byla ta otázka nadnesena několikrát na úrovni rady. Já bych tedy ráda věděla, zdali um, budete schopen se s tím popasovat v září, když Eh, bude zahájen trialog a také jste eh, říkal, že eh, byste chtěl řešit nějaké problémy toho kompromisu. Mohl byste říct, jaké problémy tam spatřujete a pak ještě několik dalších otázek stručně. Minulý týden na plenárním zasedání jsme hlasovali o zprávě o akcionářích e, a tam e, e, se vyžaduje podávání zpráv jednotlivých zemí o zdaňování. Vy jste řekl, že se zaměříte i na opatření OECD. Můžete nám naznačit, zdali jste ochoten podívat se i na to, co odhlasoval minulý týden parlament a Eh, za druhé jste odpovídal eh, jednomu kolegovi o automatické výměně daňových rozhodnutí. Jaké jsou zde eh, sporné body? Proč některé země v tom brání? Chtěli bychom to lépe pochopit. A dále sekuritizace. Řekl jste, že to bude jeden z bodů, které chcete řešit. Eh, jak eh, bychom zde mohli zvýšit transparentnost? Děkuji. Myslím, že vaše otázka představuje ještě větší výzvu než otázky pana Gigolda. Bychom museli spolu strávit celé odpoledne, abych to mohl zevrubně odpovědět. Během nadcházejících šesti měsíců bych vás tedy chtěl vidět častěji, abychom se k tomu mohli eh, vrátit. Pokud je o peněžní trhy, nemám záměr vyčkávat. Ty věci musí být řešeny hned. Eh, je mm, to smula, že jsem se o tom nezmínil. Máte nyní pocit, že eh, se o to nezajímám, ale není tomu tak a už jsem hovořil o tom i s komisařem Hillem. Je zde několik problémů a musíme to napřed projednat s komisí a pak eh, se snažit o podporu všech členských států. Pokud jde o zprávy eh, podle zemí v oblasti zdaňování a vy jste k tomu schválili zprávu. Na tu zprávu se budu muset podívat a pak eh, se vrátím eh, já zase k vám a položím otázky. Dále CMU a sekuritizace. Já si myslím, že je nutno ten předmět oddramatizovat. Sekuritizace s otazníkem nám připomíná finanční krizi eh, ve Spojených státech v roce 2008. My eh, takový, takovýto typ sekuritizace si nepřejeme. To by nebylo srozumitelné na straně druhé. Je to účinný moderní nástroj, ale musí být transparentní a musí být jednoduchý. Eh, musíme být schopni pochopit, jaká je ta záruka nebo to aktivum toho produktu, který byl takto E, zajištěn. Komise to bude řešit v září nebo říjnu. Jsme s nimi v kontaktu, v těsném kontaktu a jakmile budeme mít na stole jejich návrh, bude snažší diskutovat o výhodách a nevýhodách. Děkuji. Děkuji, pane ministře, za vaše odpovědi e, i úvod. Když se ohledneme za uplynulé, e, na uplynulé roky, zdá se mi, že EU a eura, euro už nejsou těmi politickými projekty, na kterých pracujeme. Stává se z toho jakýsi rozmělněný systém a obávám se, že jsme jaksi ztratili ze zřetele širší politickou perspektivu. Neměli by nyní evropští lídři eh, posílit eh, tuto evropskou konstrukci? Souhlasíte, souhlasíte s tím, že eh, je zapotřebí makroekonomické stabilizace pro zajištění ekonomické měnové unie? A litujete také toho, že ve zprávě pěti předsedů se neobjevuje volání pro eh, eh, Evropské rozpočtové unii. Myslíte si také, že bychom měli také usilovat o závažnější um, ukazatele, pokud jde o CRS? Děkuji. I can answer the question. Otázku bych mohl zodpovědět mnoha způsoby. Je obtížné najít zemi, která má uh, euro raději než Lucembursko, protože jsme jedinou zemí, která získala um, um, tuto měnu, když eh, euro vzniklo. Všechny ostatní země svou měnu ztratili. My eh, vnímáme euro jako nejspektakulérnější a nejslibnější dobrodružství. Myslím, že nyní je to slovo dobrodružství skutečně správné na svém místě to největší dobrodružství, do kterého se Evropská unie pustila, protože nic takového se v minulosti nestalo. Vím, že v 80. letech mnozí říkali, že to není eh, trvalé řešení. Nyní už eh, tito lidé musí eh, uznat, že to je trvalé, ale mnozí nyní tvrdí, že se to rozpadne. Takže odpověď je prohloubení Evropské měnové unie, ale musíme to činit inteligentně, musíme mít k tomu správné načasování a e, správnou e, souvstažnost i správný postup a časový sled. Musíme na stůl položit všechny otázky. Vy pocházíte z Belgie, to je také země, která je velmi nakloněna euru a evropské integraci, pokud vím. Někdy přání postupovat ku předu příliš rychle také přináší svá rizika. Například více závažní, pardon, závaznějších eh, závazků, o tom hovořil pan Rozaty. Máme-li pouze několik let zkušeností s těmi eh, eh, reformami, které požaduje komise, tak potřebujeme delší dobu, abychom prohloubili náš vzájemný vztah. Nemůže to být jednostranný vztah, kdy komu se dává doporučení a vy je eh, provádíte, uvádíte do praxe. Tak to nejde. Takže Stejně tak eh, nenacházím jednoduché odpovědi na vaše otázky. Také společná makroekonomická politika, to je možná ten nejtvrdší oříšek, na který se budeme muset zaměřit. Říká se tomu ekonomická a měnová unie. Když byla zahájena, Eh, prvopočátku, tak zdá se, že jsme zapřáhli eh, vůz před koně, protože jsme vytvořili měnu, ale neshodli jsme se na společné eh, makroekonomické politice. Nyní postupně během uplynulých 20 let ta, ty makro, makroekonomiky se přibližují, ale není to dostatečné a proto máme určité problémy ve finančním a ekonomickém stavu a v rozdílech mezi jednotlivých eh, eh, zemí. A proto je nutno lépe a více vysvětlovat eh, výhody eurozóny našim lidem, protože mnozí to stále neuznávají. Elisa Ferreira. Děkuji, Elisa Ferreira. Well, thank you very much for being, for being here. Děkuji za vaši přítomnost a moje první otázka se opět týká daňových eh, otázek, protože jsem jednou ze zpravodajů k tomuto tématu. Pohledneme-li na scoreboard makroekonomických eh, nerovnovážností, tak eh, vidíme, že FTI v Lucembursku je 7 krát vyšší než HDP. Když se podíváme na scoreboard eh, čisté mezinárodní investiční pozici v procentech HDP, tak je to 216, zatímco další na stupnici je 45. To je tedy skutečně závažná věc a není to vaše osobní eh, věc, ale je to věc strategie země. Takže váš proslov byl nesmírně pozitivní a naplňuje nás nadějí, ale jste upřímný, hovoříte-li o tom, že je nutno vzít v potaz realističtější přístup k daním v Evropě. Hovořil jste také o OECD, ale nemůžeme nemůžeme mít ehm, Evropskou unii eh, s vzájemnou kontrolou rozpočtu bez minimálního, eh, minimální společné daňové politiky. My to samozřejmě vítáme, ale nemáme od vás ještě ani informaci o počtu eh, těch daňových rozhodnutí. zcela s vámi souhlasím, že pokud eh, nerosteme, tak nemůžeme splácet dluh. Ale když se podíváme na režimy trojky, tak růst není středobodem eh, jejich programu. Když země přijde o 26%, Portugal 18% HDP, Portugalsko 18% HDP. A jestliže nyní euroskupina eh, diktuje podmínky, nemyslíte si, že, je, že by bylo rozumnější spoléhat eh, se na komisi a udělit jí mandát, který vyčistí vzájemné konflikty zájmu mezi členskými státy a nebyl by ESM určitý komunitární nástroj, který by v tom napomohl? Děkuji za otázku. Lucembursko má mnoho investicí proudících do země a ven, protože, má, protože jsme eh, skutečně důležitým investičním finančním centrem. Německo má skvělý automobilový průmysl, eh, vyváží auta do celého světa a nikdo nechce vinit eh, Německo za to, že exportuje příliš mnoho aut. My se specializujeme na finanční služby a proto máme eh, příchozí a odchozí investice. To neznamená, že nechceme jednat v otázce daní. To jsou dvě různé věci. Pokud jde o daně, spolupracujeme s daňovou eh, komisí. Já sám jsem tam v pondělí chtěl jít, ale zrušili setkání. Skutečně jsem byl ochoten tam jít na vzdory euroskupině. Uspořádal jsem si program tak, že bych se byl omluvil z euroskupiny a šel na daňovou komisi. Takže jsem ochoten o tom, eh, o daňových otázkách jednat a budu i nadále. A věřím, že můžeme být velmi efektivní jako Lucemburské finanční centrum i v budoucnu, eh, když eh, budeme mít více transparentnosti v Eh, ve zdaňování. Pokud je o Řecko, pouze jedno slovičko. Ano, potřebujeme tam zajistit růst. Ano, ekonomika musí být restrukturalizována a modernizována, ale úkol modernizace eh, řecké ekonomiky je úkolem eh, řecké vlády, nikoli eh, eh, naším úkolem. Je zde ale jeden balíček v dohodě, je to myslím předposlední odstavec, kde se praví, že komise je ochotná poskytnout 35 miliard investicích, nikoli Portugalsku, jak řekl pan ministr, ale Řecku, a to předem v podobě e, zálohy. Takže doufám, že e, tyto dodatečné prostředky budou uvolněny a e, poskytnuty co nejrychleji a účinně. Děkuji, Pablo Zalba. Děkuji, pane předsedo, jsem tady. Děkuji, pane předsedo jako za vaše vysvětlení. Pokud jsem to správně pochopil, Uvedl jste, že vznikne pracovní skupina o flexibilitě v rámci paktu růstu a stability. Můžete nám poskytnout nějaké podrobnosti? Řekl jste na začátku, že pracovní skupina o flexibilitě vznikne v rámci. Můžete se k tomu ještě vyjádřit, můžete to rozvést. Je to alternativní skupina, není to nová skupina a ta soustavně pracuje a jejich cíl je možná dokončit práci do konce roku, pokud mám správné informace. Můžete poskytnout eh, podrobnosti o jejich činnosti? Ta práce je průběžná a jednotlivé otázky, které, kterými se zabývají, tedy zda určité investice mohou být eh, předmětem diskontu v rámci toho projednávání. Je to, jsou to odborné otázky a, a to téma je také projednáváno eh, více na úrovni euroskupiny musíme mít jasné informace v rámci euroskupiny. Takže je to téma, které je více řešeno předsedou euroskupiny. A ještě jedna otázka k Řecku. Plně s vámi souhlasím, pokud jde o růst a udržitelnost. A v té slavné zprávě MMF je uvedeno, že po loňském létu řecký dluh byl udržitelný. Zřejmě proto, protože míra růstu byla 0,8%. Domníváte se, že díky novému záchrannému plánu se vrátí růst do Řecka a pokud ano, bude řecký dluh udržitelný, protože byl před několika měsíci. Máte pravdu. Zdůrazněme skutečnost, že řecký dluh byl považován za udržitelný, protože ty předpovědi růstu byly pozitivní. A je nešťastné, že tento pozitivní trend, který existoval, byl narušen. A je zřejmé, že posledních pět měsíců vyvolalo pochybno, pochybnosti. A ty pochybnosti narušilo celý proces. A to je interní politická diskuse, do které se nechci sám pouštět jako ministr financí země, která má předsednictví. Ale pokud vaše ekonomika neroste, tak se všechno mění. A bohužel v posledních 6-7 letech jsme zažili období stagnace v celé Evropě a naše rozpočty prostě to nedokázali vydržet, byly vyrovnané předtím když jsme rostli a růst je tedy klíčem a řecká vláda má obrovskou odpovědnost obnovit důvěru v ekonomiku a začít od počátku, od malých a středních podniků, kde pracují jednotlivci a vytvořit rámec pro produktivitu. A pokud se jim toto podaří, tak potom je ten dluh udržitelný. A kromě toho, jak už jsem řekl v jiné odpovědi, té následnosti je také prostor pro restrukturaci dluhu poté, co bude eh, ten záchranný bajček z ESM. Konečně, Alfred Santer, bylo vytvořeno, byla vytvořena dohoda s Řeckem a bylo řečeno, že největší problém je důvěra. Důvěra v řeckou vládu, jak jsem to pochopil. A podle mého názoru, to není srovnání s Versajskou smlouvou, ale řešení konfliktu mezi evropskými mocnostmi a Čínou. A myslím, že to nebude fungovat ekonomicky, technicky, administrativně to bude ještě náročnější. Většina finančních analytiků to tvrdí. A Mezinárodní fond to říká také. Přesto ta dohoda je podpořena partnery Řecka a řecká vláda udělala velkou strategickou chybu při vedení jednání. A nemyslíte si nyní, že problém důvěry se přesunul z Řecka na evropské partnery? Ta otázka zní z celého světa, otázka důvěry. Chápou evropští partneři Řecka ekonomické dopady, podmínek, které si vynutili? Pokud tomu nerozum, pokud to nechá, nechápou, tak je nemožné jim věřit. Pokud, tomu, pokud to chápou, proč je tedy vyžadovali, když viděli, že nebudou úspěšné. Po, chcete podniknout iniciativu v rámci Evropské unie nebo mimo, abyste čelili nedůvěře, ne, nedostatečné důvěrodnosti a nestabilitě, které vzniknou okolo značky Evropská unie jako celku. Děkuji za vaši otázku. My jsme o důvěře příliš nejednali, je to klíčová věc. A hodně to zaznělo v Euroskupině i na samitu předsedů vlád. Jak můžete lépe prokázat důvěru z hlediska 18 partnerů, být připraven připravit dalších 8, půjčku 80 miliard euro z zemi, které jste už půjčili 240 miliard euro. A tvrdit, že se obrácí otázka důvěry, tak na to je potřeba hodně velká fantazie. Ukažte mi v dějinách místo zemi, nebo 18 zemí v tomto případě, které půjčily tolik peněz někomu, kdo měl problémy. Takže já si nemyslím, že otázka důvěry se posunula a že teď není možné věřit Evropě. To je věc první. A všichni se shodli na tom, že Řecko nejen tato vláda, ale i dřívější vlády Řecka nebyly schopny splnit a realizovat to, co bylo dohodnuto. A to je jeden z důvodů, proč eh, programy nefungují. A můžete vlastně odhodit veškerou základní filozofii těchto programů, ale pokud eh, se ta solidarita projevila tak, jak se projevila a poskytla tolik peněz, a víte, že se blíží restrukturalizace dluhu a mít odvahu, a je to skutečně projev odvahy, poskytnout třetí balíček 85 miliard, to je největší důkaz důvěry. A musíme se všichni vrátit domů, do našich vlád a vysvětlit našim vládám v období, kdy to bylo těžké pro všechny země, kde byly rozpočtové problémy v řadě zemí a říci doma, ano, poskytneme opět prostředky nejslabšímu z nás. A představte si země, které byly sami v rámci, mm, předmětem těchto záchranných programů. Vy je znáte. A ty budou půjčovat další prostředky Řecku, i když sami jsou součástí takového záchranného programu. To není jednoduché. Pokud to není znak solidarity, tak už nevím. A musíme bohužel ukončit, protože e, čas e, kvapí. Já e, vám mnohokrát děkuji, pane předsedo Grameňo, za tuto velmi inspirující výměnu názorů a informací. Máte naši veškerou podporu při implementaci svého programu. My zcela sdílíme eh, priority vašeho předsednictví. A pokud jde o ekonomickou a měnovou unii, chtěl bych ještě dodat k tomu, co jste řekl, eh, že v rámci priority implementace eh, bude parlament zapojen i do implementace návrhu eh, eh, Tupeku a rádi bychom eh, na váš seznam priorit ještě přidali pilíř demokracie, to je také jedním z pilířů zprávy pěti předsedů a jsme připraveni zapojit se do diskuse o roli parlamentu v rámci interinstitucionální dohody a ještě jednou vám srdečně děkuji a přerušuji zasedání na dvě minuty.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 Dear colleagues, I think now we can... Vážení kolegové, myslím, že nyní můžeme už začít, respektive pokračovat ve schůzi. Sorry. Uh, Welcome to... Vítejte mezi námi paní eh, Marie Terezo Fabrigas a ostatní členy eh, delegace. Vítám také pana Bonaventuru a celý tým ESMA a také bývalého eh, politického experta EBA. Dnes v rámci našeho přeskumu se zaměříme na velmi relevantní téma a sice MIFID a EBRD. Začneme MIFIDem a konkrétně budeme diskutovat o nadcházejících regulatorních technických standardech, které ESMA e, právě nyní finalizuje. Jsou to tedy e, hlavní standardy technické regulatorní, které obsahují řadu zásadních otázek a jak víme, tento proces byl velmi intenzivní a nevždy snadný a parlament požádal o plnou informovanost eh, během různých stádií těchto, tohoto procesu a myslím, že je velmi užitečné, že dnes, tedy před finalizací eh, těchto návrhu technických standardů máme příležitost o tom diskutovat právě s vámi a jsem si jist, že probereme řadu klíčových, stále ještě otevřených problémů a velmi důležitých problémů. Nyní bych eh, tedy neprodleně předal slovo panu Stevenu Majorovi, a pa, následně komisí. Prosím, máte slovo. Uh, the, probably you should speak. Promiňte, asi byste se měl uh, více přiblížit k mikrofonu nebo eh, mikrofon zapnout, protože tlumočníci si stěžují, že neslyší. Mikrofon is not working very well because uh... mikrofon nefunguje nyní je to mnohem lepší. Takže je to skutečně velký rozdíl. Takže vzhledem k tomu, že první část nebyla tlumočená, začnu ještě jednou od začátku. Takže dámy a pánové, jsem potěšen, že jsem byl pozván předsedou eh, Ekonu, abych eh, vám ještě jednou podal zprávu o ESMA, pokud jde o eh, implementační opatření eh, v rámci eh, MIFID, eh, MIFIR. Jak víte, MIFID, MIFIR je nejsignifikantnější a nejobsáhlejší část nařízení úrovně 2, kterou ESMA eh, provádí. Je, to důle, je důležité, aby ESMA zahájila svoji eh, práci co nejdříve. Během um, kontroly někteří z vás vyjádřili nespokojenost ohledně eh, transparentnosti ESMY v rámci finalizace návrhu RTS. Nebyl to snadný proces a mohu vás ujistit, že um, děláme co nejvíc, um, ehm, abychom vás průběžně informovali o postupu prací. Nicméně chtěl bych vás také požádat o pochopení, že existují určité eh, limity eh, míry detailnosti, eh, které se můžeme dopustit, protože zatím jsme ještě nedospěli k definitivním pozici. Pracujeme co nejtransparentněji a věřím, že vyjdeme vstříc i vašim žádostem a budeme pracovat Eh, v rámci kooperace. My jsme již poskytli negociačnímu týmu aktuální údaje ohledně hlavních změn návrhu RTS. A také v návaznosti na konzultace v prosinci a únoru. E, také jsme jednali bilaterálně s mnohými z vás. Návrh RTS prochází nyní e, přeskumem útvary komise, právním útvarem komise. E, my jsme se s komisí dohodli na tomto procesu s tím, že zajistíme právně prvotřídný konečný návrh technických standardů a vyhneme se potenciálně oficiálnímu zdlouhavému procesu opakovaného schvalování. Budeme vás tedy průběžně informovat, tak jak jsme to činili v uplynulých týdnech. Nyní bych se dotkl tří hlavních témat. Za prvé transparent, non-equity transparentnost. Zatímco veřejná diskuse se zaměřuje zejména na transparentnost eh, trhu eh, s dluhopisy, eh, nutno si také uvědomit, že takzvaná non-equity transparentnost pokrývá velkou část jednotlivých aktiv a jejich tříd. Je to pro ESMU velmi složitá eh, úloha, ale je nutno zajistit, eh, že budoucí systém bude eh, uveden do praxe. Nebudeme schopni nalézt ehm, ideální systém eh, vyváženosti mezi transparentností a likviditou a současně eh, uspokojit eh, preference všech akcionářů. Nicméně věřím, že vytvoříme nebo učiníme výrazný pokrok, pokud jde o lépe vyvážený systém v tomto ohledu na posle, při poslední výměně názorů jste zdůraznili určité eh, pochybnosti ohledně aplikované metodologie při posuzování likvidity eh, dluhopisů. A my jsme zvážili tyto starosti a přeskoumali jsme další dva přístupy, které eh, představenstvo ESMI navrhlo. Jednak se jedná o e, třídy e, e, přístupu finančních nástrojů a pak o nástroj takzvaného Instrument Approach IBIA. Pracovali jsme v uplynulých týdnech na obou obcích, abychom zajistili správnou vyváženost mezi přesností, prediktabilitou a cenovou účinností Řada eh, odborníků vyjádřila eh, zneklidnění ohledně eh, škály potenciálních limitů, které se pohybují od 10% ke 40%. Tento rozsah je výsledek základu 25% s úpravou plus minus 15%. Pozorovatele považují, tento, že tento základ, domnívají, že tento základ by měl být nižší než 25 Někteří akcionáři citují velmi specifické příklady eh, kde buď limit 10% je považován za příliš přísný, nebo limit 40% je eh, považován za příliš benevolentní. V rámci návrhu eh, dozor, který aplikuje tuto obci dynamicky, se domnívají, že jakmile eh, bude uplatněn, eh, nebude moci už být hm, dále upravován. Jednoduše řečeno musíme hm, brát v potaz, že rozsah režimu EU, jak hm, je popsán na úrovni 1, je nesmírně eh, široký, širší než například režim USA bude uplatňován, ehm, recidiv bude mít eh, velký dopad. A proto pružný a postupný přístup je absolutně nezbytný pro jednotlivé národní regulátory. dojde-li eh, k jakýmsi eh, rizikům, ESMA by měla sloužit jako určitá záruka. Víme, že eh, v sázce je eh, mnoho a eh, my musíme mít na zřeteli všechny sektory. Chtěl bych ale také zdůraznit, že veřejná diskuse se často ubírá nesprávným směrem. Nicméně v tom spočívá smysl eh, testu. Eh, výjimky z finančních nařízení by mělo být, měly být eh, zúžené a velcí nefinanční hráči, kteří provádí aktivity identické s finančními, by měli soutěžit za rovných podmínek. Domníváme se, že takovýto test by vyloučil všechny nefinanční hráče. ESMA tedy eh, navrhuje eh, reálný tek, test který bude proveden pragmaticky a opatrně. Ještě bych chtěl zdůraznit, že pro všechny eh, eh, tři oblasti je RTS hlavním eh, právním nástrojem. A sice v závislosti na vývoji trhu a zkušeností s MIFID a MIFIR můžeme ETS přizpůsobovat a kalibrovat. Ale samozřejmě bude-li přání RTS měnit, potrvá to delší dobu a váš výbor samozřejmě bude moci do toho mluvit. Těším se na vaše názory a připomínky k naší práci a k těm třem specifickým oblastem, kterých jsem se do. No, děkuji mnohokrát. A nyní Maria Teresa Fabregas. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Já bych chtěla opět zdůraznit eh, hlavní zásady, které byly za, zavedeny do MIFIDu 2 a MIFIDu protože všechny technické normy jsou vlastně eh, shodné. MIFID 2 a MIFIR má posílit efektivitu, odolnost a integritu finančních trhů. A řada opatření byla zavedena, aby se zlepšila transparentnost trhu u kapitálových i nekapitálových oblastí a je třeba, aby se více obchodovalo na regulovaných trzích a abychom také posílili rámec eh, trhu s deriváty, zejména u komunitních trhů, kde jsou určité, kde určité omezení obchodních pozic. A abychom vytvořili i rovné podmínky u subjektů, které poskytují stejné služby anebo které provádějí stejné aktivity, abychom usnadnili přístup, dostupnost kapitálu pro malé a střední podniky, posílili ochranu investorů a abychom také drželi krok s technologickým rozvojem, zejména vysokofrekvenční obchodování a také nediskriminační přístup eh, u obchodování s deriváty, harmonizace sankcí a zavedení režimu třetí země. Proč to zdůrazňuji? Protože je klíčové zajistit eh, že ITS a BTS plní tyto cíle, které jsou v legislativě první úrovně uvedeny. A je třeba, aby tato opatření byla kalibrována a poskytla nezbytnou právní jistotu a jasnost. Z hlediska komise hlavní otázkou, pokud jde o technické normy, kterým věnujeme velkou pozornost, my věnujeme pozornost všem, ale e, řekněme, že nejvíce projednáváme ty normy, které vlastně se týkají transparentnosti před a po obchodní transakci, obchodní kontroly v oblasti algoritmického obchodování, omezení pozic a Prahy pro vedlejší finanční služby. A tato práce musí být v souladu s požadavky úrovně 1, ale musí být také vyhodnocena z hlediska širších cílů poskytování eh, výsledku z hlediska pracovních míst a růstu. A cílem je podporovat růst, zachovat efektivní ochranu investorů a prosadit stabilitu na trhu. A MIFID 2 MIFIR že tato prováděcí opatření by měl směřovat k tomu, aby trhy byly efektivnější, odolnější, abychom obnovili důvěru investorů a zajistili eh, vysokou úroveň integritu pro jednotlivé subjekty. A ESMA eh, se maximálně snaží dosáhnout těchto cílů, avšak eh, dohody zatím uzavřeny nebyly. A proto dozorčí rada v září rozhodne o této otázce. Chtěl bych zdůraznit dvě věci, které se týkají toho, co říkal pan Major. Z hlediska včasného eh, vyhodnocení eh, právního stavu tady vlastně revidujeme kvalitu právních návrhů, nikoli obsah, protože, jak řekl pan Major, rozhodnutí o konečné usnesení nebylo zatím přijato a Evropská komise bude mít právo eh, převzít, eh, upravit nebo zamítnout eh, ty technické podmínky, takže je to politické rozhodnutí a zatím nebylo přijato v této fázi právního přeskumu. A pokud jde o řešení, které bylo nalezeno požadavku parlamentu mít přístup k navrhování technických norm my plně sdílíme názor, eh, názor ESMY, pokud jde o právní rámec, tedy nařízení o ESMě a specifická ustanovení, která se týkají nezávislosti tohoto úřadu. To je všechno, děkuji. Děkuji mnohokrát i komisi. My samozřejmě sdílíme ten cíl poskyt, umožnit růst a také soulad se stávající legislativou, to je bez debaty, o tom to být ujištěni. A nyní dávám slovo Markusi Ferberovi. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěl poděkovat Steve Mayerovi a také eh, předřečnici za tuto prezentaci. Já mám několik zásadních eh, připomínek. My se setkáváme teď po třetí v tomto výboru, kde hovoříme o implementaci těchto právních akt v rámci MFIT a MIFIR. Co se týče mm, ESMA, dlouho jsme čekali předtím, než jsme dostali konkrétní návrhy textů. Teď už nejde jenom o právní základ, ale jde o to, jak s tím máme pracovat, zda máme také spolupracovat. Poslední texty, které jsme dostali, pocházejí z prosince minulého roku. Já myslím, že v mezidobí se už něco událo. A před několika dny jsme dostali non-paper, 27 stránek, a chtěl bych pouze poukázat na to, že ten konzultační mm, dokument má přes 600 stránek, pak jsou tam přílohy, každá má téměř 1000 stránek. Takže je to obtížná práce. Na jedné straně máte dokument 600 stránek a půl roku poté, zatímco co jsme se několikrát dotazovali, dostanete dokument, který má jenom 27 stránek. To, že jsme s tím měli problémy, to musím tedy konstatovat a Myslím si, že bychom na to měli poukázat. Děkuji za jasnou deklaraci ze strany pana Majora. My jsme o tom několikrát hovořili. A když jsou přizpůsobení tyto RTS, tak se postupuje tak, jak se předpokládá a nepostupujeme eh, těmi otázkami a odpověďmi a těmi dalšími dohodami na stránkách ESMA ale bereme v potaz a zohledněme všechny eh, tyto pravidla, takže můžete se spolehnout na to, že budeme tímto způsobem postupovat. K několika tématům konkrétně. Nejdříve poziční limity. Jak ještě víte, a já už jsem to řekl i naposledy, já nejsem velkým přítelem těchto jaksi, eh, jaksi příliš globálních přístupů. Tady je 10 až 40 to je ten cílový koridor souvisí to s likvidními um, trhy a neberou se v potaz ani likvidní, ani nelikvidní trhy. Ten návrh, který jste tady předložili, diferencuje mezi tedy takzvanými měsíčními spoty a e, diferencuje z hlediska dodání a z hlediska otevřených pozic. Takže tady je menší prostor z hlediska těch nelikvidních spotů v rámci měsíců. Takže tyto problémy nejsou tady dostatečně ošeření. Je tady otázka, zda ty koridory jsou smysluplné či nikoliv. A já už jsem na začátku říkal, 25 plus minus 15 mi nepřipadá smysluplné. Pak je tady stále nebezpečí, že nakonec se dostaneme do té nejhorší situace, to znamená, že se nám nepodaří vlastně odhalit eh, ty eh, nesprávné podněty těch likvidních trhů a že nezastavíme ani ty nelikvidní trhy. Takže jde tady o mm, generální přístup z hlediska této kategorizace. Zároveň musíme říci, že se tady trošku obávám určitých mezer, které tady mohou vzniknout jak budete zajišťovat jednotné uplatňování těchto limitních pozic, to znamená stejné druhy produktů, aby byly tedy ošetřeny stejným způsobem a jak různě se bude tady používat tento prostor koridoru. Takže to je záležitost, kterou bych měl ošetřit jako legislátor. Dále je tady otázka podniků, které budou patřit eh, ke stejné skupině. Budou tady možnosti spekulace od odklonit se od těchto pravidel. Takže jak si představujete, zda ESMA skutečně mm, z hlediska definice eh, těchto postupů eh, nespůsobí, že se budou podniky vlastně odklánět od těchto pravidel. Jako parlament se na to ještě přesně podíváme, zatím jsme stále nespokojení. Pak ta vedlejší aktivita, to je další věc. Samozřejmě jde o to, kdo potřebuje tu licenci MIFID a kdo ne. Nemůžeme na jedné straně mít velmi přísná pravidla pro burzy a není možno, aby ty tradingové platformy spadaly pod eh, těmto eh, MFIR a v některé odvětví by byla vyloučena. Takže o to přesně jde. Co se týče vedlejší činnosti, my jsme řekli, že to vynecháme z těch výjimek a teď je tady otázka, kdy tedy bude platit ta výjimka pro vedlejší činnost a kdy nikoliv. ESMA předložila návrhy 5% nasazeného kapitálu, 5% podíly na trhu, o tom jsme už také diskutovali a bohužel zatím jste nám nepředložili žádné důvěryhodná čísla. Teď se vyvinuli nový systém, to znamená takzvaný test, který opět obsahuje dva prvky podíl těch spekulativních činností, celkový trh a druhý trh, to je podíl spekulativních činností a celkový objem obchodování. Rád bych věděl, jak jste přišli k tomu, k této změně tohoto systému, protože to je změna oproti tomu, co bylo původně navrženo proč jste nechtěli nějakým způsobem změnit eh, ty Prahy nebo limity, proč navrhujete nový systém. A pak je tady otázka toho level A1, nějakým způsobem je to kompatibilní, protože tady máme obchodní činnost bez zohlednění těch dalších aktivit daného podniku. Takže nemáme konkrétní čísla z hlediska teda velikosti trhu, jde vlastně o tržní podíly. Navíc ty subjekty to také neprověřují, takže chceme se ujistit, že eh, tato data mohou být spolehlivá. Další bod, o kterém bych chtěl hovořit, vy jste o tom také hovořil, je to otázka likvidit. Vítám to, to říkám důrazně. V těch minulých měsících se přece jenom něco událo, je tady dynamický přístup z hlediska odrazu těch změn na trhu, to je smysluplný přístup. Ale je tady zásadní otázka ohledně tohoto dynamického přístupu, jak to můžeme sloučit s našimi právy. Vy tady hovoříte o non-paperu a ověřování tedy likvidity a specifických eh, článků. Já si myslím, že zde musíme vycházet ze základu těch jednotlivých nástrojů, to znamená, musíme přistupovat k těm jednotlivým produktům a jednotlivým nástrojům, to by bylo rozumnější. A dále se domnívám, že z hlediska těch relativně nízkých limitů, z hlediska e, půjček je tady nebezpečí, že ty nástroje budou zařazeny jako likvidní, ale ve skutečnosti nebudou likvidní. Takže je tady otázka, zda ty limity nejsou nasazeny přílo, příliš nízko a jak jste se k tomu dopracovali. A další předposlední bod, o kterém bych chtěl hovořit, je extra. Já jsem se obával, že z hlediska nettingu tady budeme mít deriváty, které nebudou odpovídat té první úrovni. A tudíž tady budou rizika z hlediska systému a infrastruktur. A e, kompatibilita s úrovní 1 představuje, že e, ty jednotlivé kontrakty budou vlastně výjimkou z tohoto nettingu. A měly by připouštěny pouze tehdy, pokud tady nebudou rizika z hlediska jaksi uzavření té obchodní transakce. Zároveň bychom měli zohlednit jednotlivé finanční nástroje, které tady budou používány a měli bychom dávat pozor na to, eh, kam jsou alokovány, do které třídy. Já si myslím, že tyto paušální přístupy neodpovídají podmínkám úrovně 1. To znamená, že tady jsou rizika, konkrétní rizika nejsou dostatečně zohledněna. Z vašeho dokumentu také nemohu usoudit, jakým způsobem ošetříte inkompatibilitu jednotlivých eh, pravidel z hlediska těch jednotlivých tradingových míst a případných rizik. Mohl byste nám k tomu dát ještě další vysvětlení. A poslední pod o kterém bych chtěl hovořit, textiles režim. Víte, že v těch technických standardech se hovořilo o minimálních limitech ohledně této velikosti a změn cen tak, aby se vlastně zlepšila tato cenová politika. My jsme se dohodli na úrovni 1. Ta minimální velikost by měla záviset na parametrech, které budou stanoveny pro jednotlivé nástroje. A každodenně na burze během obchodování se mohou měnit. V porovnání s původním návrhem v prosinci eh, tento eh, postup se neměnil. A vy jste o tom také hovořil a já už jsem se o tom zmínil. Tady máme mnoho Mm, jaksi oznámení, která nám říkali, že mm, mnoho těchto nástrojů není způsobilých na některých obchodních místech. Máme tady takzvané hybridní modely, které se používají na malých burzách Evropské unie a to vede k velkým potížím z hlediska implementace. Takže máme tady menší obchodní místa a tam mohou vzniknout určité potíže. Mohl byste vylíčit, do jaké míry tato oznámení z toho konzultačního dokumentu byla zohledněna. Děkuji mnohokrát. Thank you. Děkuji vám za vaši stručnou otázku. A nyní má slovo Annelies Doc. Děkuji, pane předsta- předsedo. Já bych také chtěla poděkovat eh, zpravodaji a stínovým zpravodajům k, za kooperaci a samozřejmě i zástupcům komise za jejich účast a za jejich pilnou práci. My jsme nyní diskutovali eh, MIFID eh, dvě na řadě setkání eh, a já bych se nyní přímo věnovala těm otázkám a pochybnostem, které mám. Jedná se zejména o eh, deriváty komodity eh, eh, deriváty. Jak pan Ferber, zpravodaj, sám uvedl, je to jeden z největších úspěchů MIFID 2 a právem poukázat na to, že účelem směrnice je ukončit skandální a spekulativní obchodování s deriváty. Eh, už eh, jsem eh, několikrát opakovala starost ohledně toho základu 25% a pak umožnit národním orgánům pohybovat s tímto základem o plus minus 15. Obdobné starosti zde již zazněly. Obávám se, že navzdory vašim slovům a ujištěním eh, ta moje starost eh, přetrvává. Vy jste zdůvodňoval eh, těch 25% přístupem USA a tamních orgánů, ale divize CFTT, zejména pokud jde o dozor trhu provedla analýzu a podle ní poziční eh, limity 25% přesahují meze, které obchodní eh, místa samotná eh, nyní stanovují. Pro slabé smlouvy hranice 25% znamená navýšení současného limitu o více než 500% a Zpráva CFTC také stvrzuje tyto výsledky, eh, že tedy limity eh, na amerických eh, burzách stačí ve výši 3% u soj až po 19% u mědi takže nic z toho se neblíží k 25% a nic eh, nepřekračuje 25%. Příro, eh, eh, příslušné národní orgány možná mohou zavádět i nižší mm, hranice, ale my jsme právě nedávno měli zprávy eh, z Francie. Pokud jde o kontrakty eh, o pšenici, eh, tam regulátor stanovil hranici na 8,30% a to je skutečně maximální hranice návrhu ESMA a přitom by to měla být hranice pro vysoce i likvidní smlouvy. Navzdory vašim slovům se domnívám, že stále ještě by bylo smysluplnější, aby ESMA snížila základ na 10% a umožnila pouze eh, eh, Eh, Národním centrum, aby zvýšili tyto meze tam, kde je jasný důkaz o tom, že hranice 10% eh, omezuje likviditu. Dále máme seznam sedmi kritérií pro úroveň 1. To musí být dohleděno při stanovování pozičních limitů a tím by eh, se dalo NCA najevo, že v případě limitu by měli spíše směřovat víc dolů než nahoru. MIFID 2 obsahuje také test, který zkoumá Mm, do jaké míry se mm, zde vyskytuje spekulativní obchodování, zdali je to pravidlo nebo výjimka a tady potřebujeme jasno, nejde o hedging. Jde tady o um, mm, pouho pouhou spekulaci na uh, trzích. Hedging z, toho, e, hedging z toho byl již um, um, vyňatý. Uh, původní eh, návrh ESMA se mi jevil být velmi rozumný a proto mám nyní určité pochybnosti, že dojde ke změně přístupu a že by eh, eh, ty Prahy mohly být zvýšeny. Moje otázka je proto tato. Jaké důkazy a e, důvody může ESMA předložit e, pro případné zvýšení? Jak posuzujete počet firm, které byly registrovány podle původního návrhu a jak odhadujete e, počet firm, které budou registrovány podle nové prahové hodnoty? A pak ještě oblast, která vede k určitým kontroverzním názorům, pokud jde o transparentnost a pak určité úpravy o pevně úročitelných cených papírech. ESMA se snažila určité standardy zavést. Vím, že mm, o tom panují e, spory, zdali to má být klasický přístup mm, anebo ad hoc přístup. E, u tohoto bodu ale sdílím pozici pana Ferbra, že e, přístup na základě instrumentů je rozumný, pokud to bude pravidelně nově kalibrováno a nové pevně zúročitelné cené papíry budou eh, zohledňovány a regulace nebude přetížena. Musíme se postarat o to, aby takováto úprava byla přesná, předvydatelná a cenově únosná. Proto moje otázka na ESMU. Myslíte si, že je možné dosáhnout přesnosti EBR, aniž eh, bychom dospěli k nadměrné eh, správní zátěži a domníváte se, že se dospěje k definitivnímu rozhodnutí v této věci? A pak otázka. Některé transakce budou mít výjimku, ale to se nesmí stát eh, možností průniku i likvidních nástrojů. Eh, účelem MIFID 2 bylo vnést do kapitálových trhů více transparentnosti. Samozřejmě, že to eh, přináší sebou výhody i nevýhody, transparentnost a likvidita a e, vzájemná vyváženost, ale pokud jde o kapitálové trhy, tak to je velmi cholostivá diskuse, jak již uvedla komise. Moje poselství e, na ESMu je to, že skutečně plujeme v obtížných e, vodách, ale v případě pochybnosti bychom se spíše měli zasazovat o transparentnost. Děkuji. Děkuji. Musím říci, že plně sdílím pochybnosti o důvodech, tak eh, důvodu tak náhlého zvýšení těch prahových hodnot u základních komodit. Case Winburn. Děkuji. Já se omezím na malý počet oblastí a jak dva předřežníci uvedli, nebude překvapením vzhledem k posledním výměnám názoru, že pokud je o RTS, otázka likvidity na trhu dluhopisů je klíčem pro můj zájem a ty otázky nejsou vyřešeny v tom, co jsme zatím zaznamenali. Eh, od poslední výměny názoru zde, která byla veřejná, začali jsme se zabývat eh, ztrátami likvidity na trhu dluhopisů a bank, Bank of England zahájila průzkum a americký legudátor eh, zmínil velké obavy z hlediska likvidity a je známé, že došlo k obrovské ztrátě likvidity na trhu dluhopisů a to bylo před uplatněním MIFIDu. Takže rozumný politik by byl znepokojen změnami pravidel a vynucováním transparentnosti na trhu dluhopisů, přičemž to je hlavní způsob, jak financovat vlády a i naše podniky a do, ráda jsem dostala dokument ESMI, o kterém hovořil Markus Ferber, kde bylo uvedeno, že i nadále vyhodnocujete oba odlišné přístupy, které jsou na stole, tedy EBA a COFIA. A jsem znepokojena, že po měsících tvrdé práce jste asi ztratili ze zřetele to, co spoluzákonodárce vás požádal v, u textu na úrovni 1. V článku 217.1 o MIFERu jsou kritéria likvidního trhu. Trh, kde eh, nakupující a prodávající se pohybují na trhu na trvale. A zde jsou už eh, předběžné podmínky pro, transparent, pro předběžnou transparentnost na trhu. A výhoda přístupu, přístupu k je že likvid, likvidita dluhopisu ne, nebude předmětem fluktuace, i když ta likvidita se časem změní. Takže chci říct si stále jasné, že pokud jde o mě, texty na úrovni by by měly zajistit při fluktuaci likvidity, tak jak je to nyní na trhu, že zvolený režim bude dostatečně pružný, aby se s tímto vyrovnal. A pokud EBI ani KOFER nebudou toho schopni, tak navrhuji, abychom se vrátili k navržení nové verze a ta nová verze by měla plnit tyto, tyto požadavky. E, Požadal jsem některé subjekty, aby se se mnou e, a mě seznámili s dopady, pokud by používali současné základní uh, Prahy. A jsem určitě znepokojena, že mě informuje o tom zejména dva státní dluhopisy mimo eurozónu a já jsem se tím zabývala a nebyla jsem spokojena, když uplatníte ten práh dvou miliard pro tyto dluhopisy, tak ani v jednom případě bychom nedostali uspokojivou odpověď. U, na trhu s portugalskými státními dluhopisy, pokud uplatníte ten práh 2 miliard, tak veškeré eh, dluhopisy byly likvidní a je to, chtěla bych tedy skutečně poznat, jak to bude fungovat. Uh, a i když eh, by se zvýšil ten práh na 5 miliard, tak pouze 20% eh, dluhopisů by bylo nelikvidních. A to není dostatečné. A skutečně nezískáme konkrétní představu o tom, co je a co není likvidní. A samozřejmě zde platí doba vydání a příslušné Prahy, ale věřím, že využijeme léta, abychom představili lepší a efektivnější, transparentnější režim. A opatření, která používáte pro stanovení likvidity, jsou příliš hrubými nástroji. I když by to mělo být méně než 20%, tak to bude pro mě přijatelnější a pro další také na úrovni jedna, než snížit požadavky na likviditu jenom proto, abychom pokryly větší počet nástrojů. Abych přišla k méně spornému tématu, jak doufám, chci doplnit můj souhlas k komentáři z posledního výměny názoru, pokud jde o kolektivní obchodování a abychom zabránili nezáměrným následkům. Také bych chtěla uvést dohody na trhu a dohody, které nastanou později. Chtěl bych vyzvat ESMu, aby se zabývala mm, na článek 114 MIFIDu, kde není, kde není uveden, že by příslušné orgány měly schvalovat či zkoumat obsah písemné dohody mezi regulovaným trhem a investiční společností, která se chce účastnit eh, na mechanismu, který utváří trh. My nechceme pro tyto dohody utvářející trh, aby byly příliš omezující a když definujeme mimořádné okolnosti, kdy se společnost může stáhnout z této dohody, je třeba zdůraznit eh, nadřazený text v článku 17, kde investiční společnost může si zachovat obezřetný přístup. Nebylo by obezřetné požadovat po investiční společnosti, aby zůstala na trhu, kde jediné, jiná kontrola rizika byla porušena. Konečně chci zmínit RTS a unbundling. Ne všichni si přejí evropský konsolidovaný text a já jsem si vždy myslel, že by to bylo pozitivní pro investory v Evropě. A proto jsem skutečně zklamána, když vidím, že principy dezagregace, o kterých se zde hovoří, naznačují, že obchodní místa mají poskytovat pouze podřazen, pod, podřízená data. A to není v součas s, s příslušným článkem 22.1 s nařízením MIFIR. A ta míra dezagregace dát, která by měla být dostupná veřejnosti na, na vyžádání, znamená, že to je žádost příslušného národního orgánu. A nevidím, že žádné zmocnění v tom textu úrovně je. A jeden z důvodů je, že zde je požadován unbundling, protože prostor pro kapitál zde vlastně znamenal, že to nebude dostatečně konsolidované. A pokud tyto texty nebudou dostatečně podrobné, tak není mi jasné, jak vytvoříme pouze to, co, co je nyní problémem pro kapitalové trhy. Takže ty procesy, které budou podrobeny unbundlingu, by měly být tedy dostatečně vyřešeny. Děkuji. Děkuji vám van uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla přivítat uh, příležitost opět prodiskutovat některé z mých hlavních starostí, které mám ohledně opatření MIFID 2. A také chci poděkovat Esně, Stevenu Mayorovi a komisi panu Fabergasovi a celému týmu za jejich účast a také um, náročnou práci. Eh, chci se zaměřit na eh, režim transparentnosti pro nekapitálové nástroje. Podporuji úsilí MIFID 2 rozšířit eh, transparentnost i na nekapitálový trh. Samozřejmě tuto transparentnost potřebujeme, ale musí být zavedena tak, abychom nevytvořili zbytečná rizika, které vedou k vyschnutí likvidity. Musíme samozřejmě kapit- trh, kapitálový trh rozšířit v Evropě, to víme všichni, a proto ale při přesto musíme být obezřetní, zejména pokud jde o volný obchod je zde zapotřebí mechanismus pro eh, určování eh, nástrojů, které budou eh, rozumné a přesné. Vítám směr, jimž se ESMA pohybuje, pokud jde o lepší kalibraci určování likvidních a ilikvidních nástrojů u dluhopisů, jak Baja eh, eh, přístup i mm, ten druhý jsou vhodné, pokud jde o eh, přesnost určování likvidních i likvidních dluhopisů. Myslím, že v této chvíli bychom měli skorigovat veškeré eh, omily, než ehm, budeme tyto nástroje uplatňovat v reálu, ale eh, to nebude proveditelné a proto si musíme zvolit přístup, který bude co nejpřesnější a který zahrnuje i schopnost dodatečných testů a periodických úprav eh, i BIA přístup a tady souhlasím s Markusem Ferbrem i s Amelízou ehm, myslím, eh, je nutno upřednostnit. Pokud bude vycházet eh, z přesných údajů, eh, prvotních kalkulací a periodických rekalkulací a obligací, respektive dluhopisů s kratšími likviditními lhůtami. To je, a tady musíme se vyhýbat Mm, případným nepřed, nepřesnostem. Vítám proto podrobnější strukturu eh, založenou na eh, podřízených třídách eh, aktiv u určitých skupin nebo tříd. Také vítám nástroje úrokových swapů mm, podle stanovených Prahů a e, za druhé obezřetný přístup při zavádění transparentnosti a to e, znamená také e, postupnější postup zavádění výjimky v prvním období nemohou vycházet z regulatorních dat. První řádné kalkulace eh, mohou být eh, provedeny v roce 2018. To znamená určité riziko v prvním roce režimu a proto podpoříme eh, konzervativnější přístup v prvním roce pokud jde o předběžné výjimky. Dále mám otázky ohledně transparentnosti s ohledem eh, na požadavek eh, uzavřených systémů. Myslíme si, že tato transparentnost by měla sestávat z publikace průměrných nabídkových eh, cen a také cen v době um, um, realizace. Ráda bych si vyslechla názory ESMI na takovéto systémy. A nakonec velkou starostí e, e, jsou takzvané balíčkové transakce. O tom jsme již diskutovali v minulosti, zejména s ohledem na právní překážky k disponibilitě předběžných obchodních výjimek e, Myslím, že takovéto balíčkové transakce by měly být řešeny, řešeny samostatně v zájmu překonání právních eh, omezení. Ještě bych se dotkla dalšího předmětu a to jsou takzvané komodity eh, eh, deriváty. Vítala bych přizpůsobení definice anebo podrobnější přístup eh, k testu eh, tržního podílu, zejména pokud jde o eh, podniky s malým počtem hráčů. Také vítám pevně stanovený práh u mm, těchto kontraktů. To jsou moje obavy a také připomínky v této chvíli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní má slovo Fabio De Masi. Děkuji. Kdykoliv eh, trávíme čas s ESMO, tak eh, mám pocit, že některé boty jsme již projednali v minulosti. Je mi líto, když mm, budu znít skutečně jako někdo, kdo se rád opakuje, ale jsou zde ze strany ESMI uplatňovány určité zvláštní pracovní postupy. Pokud jde o komoditní eh, deriváty, tady zazněla kritika eh, z úst řady poslanců a mm, o tom eh, v návrhu ESMA se dost neuvažuje. Ta reflexe asi není dostatečná. Naopak jejich přístup k tomu je, eh, zdá se, benevolentní, zdá se, že chtějí eh, rozmělnit určité standardy. Pokud jde o eh, režim, tak návrhy ESMI stále ještě nedosahují úroveň 1 pokud jde o ten 25% práh plus minus 15%, to nezabrání tržním eh, skres, eh, hm, narušením trhu nebo zkreslení eh, na trhu. Pokud jde o likvidní trhy, tak data ukazují, že u většiny komodit se pohybujeme na úrovni minus 15 ESMA nyní navrhuje vycházet z otevřených úroků, to znamená, že je zde více prostoru pro spekulaci. V návaznosti na to, když obchodníci vstupují na trh, tak se vztahují k aplikovatelným eh, eh, limitům. Pokud jde o zvláštní pravidla pro likvidní kontrakty, tak souhlasíme s principem, ale absolutní práh neodpovídá účelu. Myslím, že eh, otevřený úrok by měl být spíše nižší. Poslední věc, eh, návrhy, eh, které jsou uvedeny pozičních limitů nejsou dostačující, lze také se vyhnout pozičním eh, limitům v případě úpravy kontraktu. Pokud jde o test, vedle, eh, test vedlejších činností, tam je také mnoho mezer. Jsou tam výjimky, eh, když 50% obchodu je spekulativní a pokud to zůstává v rámci 25% specifického práhu. A nakonec je to proti principu regulovat všechny významné spekulativní a um, spekulativní obchody v rámci MIFIDu. To je můj přínos do dnešní diskuse. Doufám, že to nebudu eh, muset opakovat příliš často. Děkuji Sven Giegold. Děkuji, pane předsedo. Předně se chci vrátit k původním úvod, eh, slovům Stevena Majora a komise a dalších kolegů k našemu pracovnímu vztahu. Je zjevné, že standardy MIFIDu jsou velmi důležité a proto tomu musíme věnovat zvláštní pozornost, ale to, co mi zde objevujeme, jsou spíše obecné otázky, jak eh, nakládat nebo jak, se, eh, jak řešit vztah mezi naším výborem, komisí a ESAS. Eh, my dostáváme od vás návrhy a k ním se máme vyjadřovat. Když jsme měli debatu o BRD, tak návrh byl schválen EBA, ebo a nyní a, a pak diskutujeme o věci poté, co návrh byl EBO schválen. Takže jsme v další fázi, nyní jsme ve velmi rané e, e, fázi. Na druhou stranu považuji za e, nepřijatelné, že nemůžeme získat aktuální informace. Poté, co obdržíme první návrh standardu, ale od té doby dozná změn a nyní probíhá proces právní, eh, eh, právní eh, právního objasňování a k tomu už nedostaneme aktuální informace. Samozřejmě členské státy, které jsou členy ESMA, mají přístup k, k textům a dále rozdáváte tento návrh různým zájmovým skupinám. A já nyní se musím spojit s některými těmito zájmovými skupinami, abych získal přístup k textu. To je skutečně eh, velmi neúctivé nakládání s parlamentem. A dále odkazování na princip nezávislosti nestačí eh, k odůvodnění tohoto Eh, nespravedlivého zacházení. Myslím si, že je nutno eh, situaci změnit tak, aby tento parlament získal návrhy kdykoliv v různých stádích. A já tedy naléhám nejenom na ESMu, ale i na SSA, a na komisi, aby se eh, navrátili k demokratickým zásadám, jinak skutečně získáme absurdní výsledky. To je tedy moje první poznámka. Tento parlament je dostatečně silný, aby eh, promluvil, aby jeho hlas byl slyšen a aby eh, zajistil, že při přijímání, respektive v legislativní práci, eh, získáme informace, které potřebujeme k výkonu naší práce. Nyní k pravidlům. Napřed k režimu tick size. Tady jsme s režimem poměrně spokojení, ale nerozumíme, proč jsou um, um, takzvané non-equity obecně vyloučeny. Tomu chceme rozumět uh, lépe a také odůvodnění specifického režimu pro ITS. Uh, nerozumíme dále tomu, jak by to mělo fungovat v režimu uh, ETF, jestliže ty um, jistiny jsou podloženy eh, eh, větší, jiné menší likviditou. A eh, dále souhlasíme, že dochází k neférovému vyloučení systemických externalizátorů a co můžeme učinit pro rovnější podmínky při absenci zmocnění pro úroveň 1 pokud jde o problematiku komodit a jejich eh, a zacházení s nimi. Řada věcí zde už zazněla. Za prvé, nejsme přesvědčeni změnou přístupu k otevřeným úrokům, vzhledem k tomu, že eh, to může vést k inflaci v tom smyslu, že spekulativnější pozice nebo položky eh, se otevírají eh, tím víc, oč se limit zvyšuje. Navíc rozsah limitu s základem 25% s variací 15% již byl charakterizován předtím v minulosti jako příliš široký jestli se ESMA plánuje změnit eh, tu matrici, která je při mnohem větší, potom rozsah limitu by měl být nižší než ten stanovený v konzultačním dokumentu z prosince. Eh, otevřený úrok je často multiplikátor nabídky a režimu mutatis mutandis, který byl považován za vhodný pro jinou matrici a měl by být proto mm, přizpůsoben. Eh, chtěl bych pochopit, jak jste vlastně režim změnili po té, co jste změnili matrici matrici. Stále vnímáme, že eh, limity eh, jsou příliš vysoké. Na rozdíl od požadavku ESMI eh, rozumíme eh, eh, režimu USA, který je přísnější a přitom se vztahuje nejenom na ty nejlikvidnější smlouvy, ale na celý rozsah smluv. Ten 25% rozsah v US v americkém režimu se zdá být ten nejširší možný. Také se domníváme, že v zájmu komparability je zapotřebí eh, precizní eh, definice eh, jinak jednotlivé národní orgány mohou aplikovat různé definice a to povede k různým pozičním limitům u stejných smluv. Dále se domníváme, že jednodušší a účinnější test by bylo posuzovat kontrakt jako ekvivalent, pokud eh, je považován za heč. Můžete nám vysvětlit, proč jste takovouto obci nezvážili? Pokud jde o mm, eh, takzvaný půl otevřených eh, půl roku. My jsme žádali ESMu, aby nám podala důkazy, které by podpořily eh, stanovené režimy, i když existovala eh, dohoda eh, o tom, Eh, negociační tým Evropského parlamentu, alespoň my konkrétně jsme tento dokument neobdrželi o tom, že nám můžete ty důkazy poskytnout. Takže můžete ty dokumenty poskytnout, eh, protože pokud jste je poskytli, my jsme je eh, neviděli. ESMA by měla předložit i podrobnější vodítka pro jednání příslušných orgánů na národní úrovni zejména pokud je o stanovování limit tu Může nám ESMA k tomuto tématu podat ještě více informací. A komise určitě je dostatečně moudrá, aby pochopila, že se nejedná o problém, kde lze snadno uspokojit všechny zúčastněné strany, ale že pro širokou veřejnost je to velmi důležitý test toho, zda instituce Eh, skutečně eh, výjdou vstříc eh, tomu záměru, anebo naopak ten záměr pošlapou v případě, v tom druhém případě by to samozřejmě mohlo ještě prohloubit nedůvěru veřejnosti v evropské instituce. Tady skutečně došlo k obrovskému množství Eh, nebo produkci obrovského množství informací, eh, které eh, samozřejmě jsou velmi odborné a nutno si to uvědomit, že my tady máme starost o veřejnost. Děkuji, Sven. Dobře, takže anglicky je to jednodušší. Ano, já požádám Esmu o stručnou reakci. Já tu mám vlastně dvě věci na srdci já jako předseda mám jednu reakci a, a takže je třeba skutečně nalézt vyvážený kompromis. Steve, máte slovo. je to jednoduché, protože řada komentářů zazněla a návrhů o naší práci na úrovni dvě. A já nechám také mluvit Rodriku Venturu chci zdůraznit znovu, že velmi cené slyšet vaši zpětnou vazbu o té práci na úrovni dvě a určitě se o to podělíme s dozorčí radou. To je možné také vzít v úvahu, až budeme dokončovat naši práci a budeme chystat konečné rozhodnutí v září. Nejdříve, pokud jde o zmínky o testu tedy vedlejších služeb a proč jsme opustili kapitálový základ. A problém s používáním kapitálu jako indikátor míry aktivit je velmi obtížné, protože kapitál není nutně spojen s určitou aktivitou v rámci organizace. A ten kapitálový test, který se nám jevil jako problematický, protože není svázán s určitou aktivitou. A to je důvod, proč to už nepoužíváme a myslíme si, že to je v souladu s úrovní 1. Úroveň 1 říká, že je možné používat kapitál jako ukazatel. Za druhé, proč jsme ta procenta změnili? Dostali jsme lepší údaje o tom, jak náš návrh by fungoval, kolik by firm se stalo součástí toho testu a kolik firm by potřebovalo tedy příslušnou licenci a proto jsme upravili ta procenta a právě stanovení těch procent vlastně znamenalo, které trhy jsou soustředěnější. Takže tam jsou určité rozdíly v procentech podle příslušného oboru. A ten důvod je, že na některých trzích je celá řada subjektů a jinde je ten počet subjektů mnohem menší. Kofia a Ibian tam chci zdůraznit, že to je stále věc, která je předmětem jednání naší rady. Obě alternativy jsou zvažovány vzhledem k tomu, jak eh, budou klasifikovat příslušné dluhopisy a kolik zdrojů bude k tomu potřeba pro regulátora, protože my vlastně pracujeme s omezenými zdroji jasně rozumíme vašim obavám, že ten test musí být dostatečně přesný, aby se zajistilo, že zachytíme ty správné informace a na jedné straně tedy jdeme cestou verze EBM a je třeba také stanovit e, nároky na zdroje Některé subjekty zdůraznily stabilitu systému. Jak víte, EBR se bude měnit po třech měsících. Každé tři měsíce vlastně bude třeba vyhodnotit, zda je, jsou ty, zda jsou ty aktiva likvidní či nelikvidní. Počet nástrojů, počet dluhopisů, které budou podrobeny a které budou prohlášeny za likvidní, je poměrně nízké oproti 50 tisícům. Naše hodnocení, že ten eh, základ je asi 50 tisíců dluhopisů a pod, ne, bez ohledu na test, který bude požit, tak to bude 2 až 3 tisíce dluhopisů, které se stanou eh, předmětem likvidity. A domníváme se, že některé dluhopisy musí být podrobeny eh, požadavku transparentnosti a musí být prohlášeny za likvidní, aby byly věrné cílu MIFID, MIFID 2, aby na trhu dluhopisu byla větší transparentnost a také se zabýváme likvidností eh, na tomto trhu a, je, a to by mělo zajistit i lepší fungování. Samozřejmě bychom neměli eh, snižovat likviditu tohoto trhu. Pokud jde o omezení pozic, tam Evidentně bereme v úvahu vaše komentáře a také jsem zaznamenal, že se musíme zabývat eh, i tou šířkou pásma a eh, zjištěním, zda ta šířka pásma je správná. A tady bychom se neměli srovnávat se Spojenými státy. Naše informace nám říkají, že asi 30 kontraktů jsou podrobeny tomuto omezení ve Spojených státech, přičemž v Evropské unii to bude více než tisíc, nebo možná i několik tisíc nástrojů, které budou podléhat eh, omezení pozic. A to přinese velkou pestrost eh, nástrojů, které budou podřízeny požadavku omezení pozic a je tu také značná eh, variace. Takže ESMA, to, pokud je o ESMA, tak to nebude evropské, ale národní rozhodnutí a my použijeme naše pravomoci, abychom zajistili, že to bude prováděno co nejkonzistentněji. Samozřejmě to sdělení jsme zaznamenali, že třeba se na to opět podívat. Pokud je o tu šířku, zda jsme to nastavili správně a já o tom budu informovat eh, radu. Pokud je o balíčkové obchody, tak eh, právní složitost eh, tyto věci komplikuje. Eh, otázka u tedy těch postupů po obchodu, po uzavření transakce. A domníváme se, že by mohly nastat problémy, pokud o naše pravomoci eh, při nalézání řešení. Takže tím se stále zabýváme z právního hlediska, jaké jsou naše konkrétní pravomoci v této oblasti. Ale jsme si úplně vědomi, že balíčkové obchody tedy existují a že je třeba specifického režimu pro ně. Chtěl bych také zdůraznit, že tady máme určité problémy s pravomocemi. Velmi stručně o, o segregace dát, rozdělení dát a oddělení dát tedy můžeme vyjasnit, že ten požadavek se týká jakékoliv žádosti, nikoli žádosti o Eh, národního příslušného orgánu nebo regulátora. Jakýkoliv uživatel či investor by chtěl eh, získat ty desegregované údaje, tak by mu měly být poskytnuty. Tolik tedy vysvětlení. Konečně, pokud jde o procesy, a já bych chtěl zdůraznit, a já jsem to řekl v úvodu, snažíme se o to být maximálně transparentní, když provádíme vlastní práci, Zveřejnili jsme přes 1500 a to zmínil předseda pan Ferber. Zveřejnili jsme přes 1500 stránek, jak pokud je o naše konzultační dokumenty. Obdrželi jsme před 800 eh, reakcí od zúčastněných subjektů. Eh, I dnes, včetně dnešního jednání, budeme mít 6 jednání s vyjednávacím týmem a s ekonem. A kromě toho jsme měli řadu cených bilaterálních rozhovorů s, s řadou z vás. Pokud jde o sdílení technických norem samotných, tady bych chtěl opět zdůraznit, že si myslíme, že to, jak postupujeme, je v souladu s nařízením o ESMě a máme vám poskytovat informace a pokud chcete vědět, jak regulační proces u technických norem je řešen v nařízení, tak si myslíme, že to je vhodný způsob, jak postupovat. Chci také zdůraznit, že tyto technické normy nejsou tedy normami, které by byly další verzí. Jsou to normy, které byly dohodnuty radou, to, co bylo zveřejněno v prosinci a v lednu, a v současnosti nejsou dohodnuté nové technické normy. My jsme vlastně co nejvěrněji udělali to, o čem hovořil pan Ferber, tedy informovali jsme o současné orientaci, o současné debatě v rámci naší rady. Bonaventura, you add something? Bonaventuro, chcete se k tomu vyjádřit ještě? My máme pořád problém s mikrofon. Možná navážeme bilaterálně, protože ten obsah je příliš velký. Máme, máme tu velitosti tyku máme tedy několik komentářů, zda to může být eh, problematické. Chceme zdůraznit, že to omezujeme na ETDS a akcie, které jsou nejlikvidnější a tam už existují tabulky pro velikost toho tyku, takže konvergujeme vlastně k jedné velikosti. Otázka, která se týkala dohod o tvorbě trhu a zda by to mělo být schováváno příslušnými orgány či ne a zda by příslušné společnosti vlastně nevystaly riziku své účetnictví. Tyto obavy chceme řešit a nepožadujeme od příslušných firm, aby vlastně citovali z vlastních účetních knih. A není tu žádná povinnost v tomto směru, která by byla obsažena v, součas, v, současným, v současném nařízení. Několik otázek se týká režimu velikosti tyku. Pan Giguld, proč jsme nepřipravili toto v podobě, jak je to u kapitalovatru? trhu? Na, na úrovni jedna ESMA, tam má to ustanovení a my musíme upřednostňovat tady využití našich zdrojů u toho velkého balíku úkolů, který máme a ještě, co je důležitější, rozsah elektronického podání u nekapitalových trhů je nižší. Takže potřeba režimu velikosti tychu je e, menší a my už jsme uvedli v naší reakci na první veřejné konzultaci, že zvažujeme e, vývoj něčeho takového, až přistoupíme k další fázi u úrovně 2. A pokud jde o e, splnitelné dodávky, tam taky na tom pracujeme, aby to nedostalo rozpor mezi národními výpočty u stejné smlouvy o derivátu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane Bonaventura. Přeje si komise něco dodat? Ne, vy jste velmi zdvořili vůči týmu BD. Takže děkuji mnohokrát a na podzim, eh, po té, co obdržíme eh, aktiv eh, přenesené pravomoci a technické standardy, když tedy oficiálně začne náš mandát, tak se opět postaráme o všechny tyto záležitosti společně s komisí. Negociační tým pro MIFID připravuje nyní dopis na ESMU se zaměřením na mm, několik eh, bodů, které jsou naším společným zájmem, abychom eh, eh, vám naznačili, jak budeme posuzovat regulatorní standardy a e, aktiv přenesené pravomoci. Možná, že to vám e, poskytne i určité argumenty pro vaše e, představenstvo upravit něco na těch komoditních derivátech. Takže my to ještě dopracujeme. Nyní se dostáváme ke druhé části. My jsme tam identifikovali dvě konkrétní opatření. Za prvé technické standardy, regulatorní technické standardy a to se vztahuje k článku 55.3 a, a technické standardy k posuzování nebo ke kritériu ke kritériím posuzování MRL podle článku 45. A vítám zde pana Marka Edemse eh, z EBA a Patrick Pearson, DG Pěcma. A prosím vás oba o stručný úvod do problematiky. Kdo by chtěl začít? Komise, prosím Patriku. Děkuji, pane předsedo. My známe pozadí i kontext, jde o nemocné banky, o selhávající banky, o závěry, které jsme vyvodili z finanční krize, o tom, že musíme takovéto banky eh, likvidovat a eh, samozřejmě eh, vypožádat akcionáře. Transpozice směrnice je naprosto neuspokojivá. Komise Eh, vyslala nebo rozeslala 11 formálních dopisů na členské státy a pravidelně jsme to nadnesli i na eh, radě ECOFIN. Eh, transpozice je jedna věc a operativní stránka je druhá věc. Máme čtyři implementační akty a 16 technických standardů, které eh, musíme uvést do praxe a to, co nejrychleji vítáme, příležitost eh, diskutovat o pokroku i se spravodajem, s novými spravodají na pravidelných setkáních a také na zasedání ekonu. Eh, dva body. Vy jste naznačili nebo nadnesli takzvaný kon smluvní bailing, to zní velmi technicky, ale je to velmi jednoduché. Jedná se o to, že soukromé smlouvy by měly mít doložky v rámci ehm, kterých eh, lze mm, ehm, tedy provést ehm, záchranu eh, banky. Eh, my jsme s tím souhlasili, protože se domníváme, že v bance musí být dostatečná kapacita pro absorpci ztráty a musíme eh, omezit jakékoliv výjimky ve směrnici a EBA musí mít možnost eh, zpracovávat technické standardy, eh, které budou definovat další závazky, které nepotřebují smluvní záchranu. EBA provedla veřejnou konzultaci, může se k tomu ještě vyjádřit. My se domníváme, že eh, mnozí hráči eh, v tomto oboru by chtěli vyloučit řadu další věci, jako například eh, deriváty nebo závazky a EBA vykládá svůj mandát velmi přesně a chce předložit návrh technických standardů, eh, které si vyžadují eh, nevylučovat tyto specifické kontrakty a eh, obsahovat v těch smlouvách doložku o záchraně. V této chvíli jsme spokojeni v, s, s prací EBA a s probíhajícím procesem a s jejich závěry. Tím se dostávám k druhému bodu. A pane předsedo, vy víte, že pokud někdo nenávidí zkratky a akronymy, jsem to já, MRL, minimální požadavky pro eh, kapitál a tak dále. Tady eh, skutečně upřednostňují eh, akronym, protože plné jméno je nevyslovitelné, takže MRL v rámci meziinstitucionálního procesu jsme se dohodli na tom, že banky potřebují dostatečnou nárazníkovou zónu, tedy MRL, aby se dali likvidovat. Také jsme se eh, dohodli na tom, že MRL musí být vytvářen případ od případu. Tady panuje shoda. A za třetí všichni eh, jsme se shodli, že eh, orgán Eh, který likviduje banku, se musí podívat na veškeré závazky eh, banky, které mohou být použity. A technické standardy navržené BA to vše obsahují, takže mm, tady nemáme žádné problémy, ale rádi si vyslechneme názor parlamentu. Jsou zde ještě dva detaily, s nimiž máme určitý právní, eh, respektive redakční problém. Jedná se o ty standardy, které eh, nám EBA eh, zaslala. My jsme se v trialogu shodli na tom, že stanovování harmonizovaného množství MRL není záměr a také jsme se shodli, že technické standardy a BRD e by neměly rozlišovat mezi systémově významnými a e, systémově nevýznamnými bankami. O tom jsme diskutovali v rámci trialogu v celém procesu a to jsou jediné dva body, kde se domníváme, že text EBA potřebuje ještě určité doladění, aby e, to splňovalo to, na čem jsme se shodli v rámci meziinstitucionálního procesu. Pane předsedo, tím končím. Děkuji vám a nyní prosím pana Edemse. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost pohovořit o práci EBA při implementaci BRD. Jak víte, směrnice zavádí řadu nových úkolů pro EBA v oblasti eh, záchrany a likvidace bank a přichází s novou verzi směrnice o vkladech a zárukách, návrhy technických standardů, poskytuje technické rady komisi a vyžaduje určité změny. Mají vzniknout i nové orgány, které budou dohlížet na naši práci mnoho z našich termínů eh, pro ty mandáty je 12 měsíců eh, po vstupu směrnice v platnost, takže 4. července a my jsme právě předložili rozsáhlý balíček technických eh, standardů v formě konečného návrhu komise, která to bude nyní prověřovat a také parlament a rada to mají prověřit. Eh, abych to stručně, stručně zhrnul, co je v tom balíčku. Ty dvě technické normy, které se týkají dnešní, eh, dnešního pořadu, to znamená fungování eh, těch kolegí pro likvidaci bank, dále dohody o finanční pomoci a řadu dalších standardů, které již byly předloženy, zejména pokud je o plánování eh, eh, záchranných opatření a eh, také likvidace. Ty dvě standardy, o nichž dnes hovoříme, jsou důležitou částí toho, jak orgány, příslušné orgány mají jednat, aby zajistili, že jejich nástroje jsou věrohodné a účinné, ale jsou také předmětem probíhající práce na globální úrovni v rámci Rady pro globální finanční stabilizaci. Naším eh, cílem, cílem EBA je zajistit, aby byly aplikovány efektivně proporcionálně napříč Evropskou unii, aby podporovali eh, eh, práci příslušných orgánů v bankách. První skupina standardu MRL, MRL mají zajistit, zajistit, eh, aby eh, banky měly dostatečnou kapacitu pro absorpci eh, ztrát aby nemuselo docházet uplatňování záchranných mechanismů, aby byla zajištěna finanční stabilita a MRL mají zajistit, aby to vše bylo pokryto. MRL eh, musí být také případ od případu eh, upravován a přizpůsobován okolnostem, tak aby MRL eh, byl dostatečným pro všechny banky, které potřebují vypracovat záchranný plán. Museli jsme vytvořit i další kritéria, abychom zajistili koherentní proces. Ještě několik eh, bodů. Takže cílem MRL je absorpce ztrát a také je nutno zajistit eh, kapitálové požadavky a kapitálovou přiměřenost ban. bank. Eh, je nutno vytvořit jasný rámec spolupráce mezi bankovním dozorem a orgány Eh, eh, které mají na starosti likvidaci bank. Eh, dále, pokud jde o realizaci záchranného plánu, banky musí být rekapitalizovány, banky musí být rekapitalizovány a mm, musí být zajištěna jejich další činnost je nutno eh, přizpůsobit MRL dopadu mm, plánu záchrany, tedy menší banky s větším rizikem budou mít nižší MRL. V této věci proběhlo připomínkové řízení, čemuž se, eh, v kterém se vyjádřila eh, řada odborníků, jejichž názory jsme se snažili vzít potaz. V rámci konzultací se hovořilo také o kritériích eh, v rámci úrovně 1 a jaký to má dopad na MRL a v této věci musíme ještě v textech provést určité úpravy k eh, druhému standardu. Eh, Petrik eh, podal určité shrnutí. Cílem je zajistit, aby likvidace i záchrana byly účinné v USA. Platí například předpisy které poskytují eh, orgánům určité kompetence a my eh, musíme zajistit, aby i naše kompetence byly uznávány. Děkuji a vracím vám slovo. Děkuji. Poprosili jsme tlumočníky o dalších 10 minut, snad je to v pořádku, takže dám hned slovo zpravodaj Gunaru Hekmarku. Děkuji mnohokrát, eh, díky za vaše prezentace, které pokrývají širokou oblast legislativy, kterou máme před sebou. Pro nás je důležitý, důležité se zabývat eh, a má, těšíme se na možnost jednat v budoucnu o prezentaci aktů přenesené pravomoci. A, a tam zajistíme konzistentnost mezi Tilakem a EBRD z našeho hlediska je velmi důležité se držet toho, že při Berlinu by neměl být žádný věřitel vynechán. A pokud jde o širší problém, tedy všechny jednotlivé e, normy a pokyny, které jsou u těch plánů záchrany, tedy výjimky z uznání smluv. A jak tedy ten bail-in provést? Já chápu, že komise to chce všechno spojit. A proto je ještě důležitější, abychom včas měli možnost na to podívat a mohli projednat s vyjednávacím týmem, co můžeme přijmout a co ne. Protože by bylo špatné kliknout eh, širší balík návrhu jenom proto, že jsou tam jedna či dvě problematické věci. Těším se na další diskusy a budeme schopni se sejít eh, po letní přestávce, která velmi brzy vypukne. Ale vítáme tuto práci a zajistíme, abychom se mohli držet tady té legislativy první úrovně. Děkuji. Děkuji, Gunare. A nyní Stínový Eliza Ferreira za SAD. Děkuji mnohokrát. Děkuji za vaši přítomnost a za vše, co jste nám řekli. Je mi líto, že jsem přišla trochu pozdě a neslyšela jsem celou prezentaci komise. Takže omlouvám se, pokud tady již něco zaznělo z těch otázek. Moje první otázka se týká stále stejného starého problému. Tedy rozdíly mezi Tylákem a Demrelem, otázka působnosti, otázka minimálních požadavků, otázka nástrojů u jednotlivých eh, společných nároků. Tedy jakým způsobem eh, sladit tuto legislativu a také v souvislosti s touto otázkou jak se díváte na řešení, které bylo schváleno některými členskými státy pro ře, řešení nadřízeného dluhu, hierarchie pohledávek? Považujete to za obecné možné řešení? A moje druhá otázka, jak řešíte jednotlivé Eh, otázky související s manévrovacím prostorem u příslušných orgánů, tedy kapitálová přiměřenost, neautomatické eh, eh, vyloučení expozice a a když jde o to zaručit, že pro stejné, stejnou úroveň rizika u podnikatelského modelu požadujeme stejnou úroveň MRLu. Moje další otázka eh, se týká DGS a skutečnosti, že MRL by měl být stanoven tak, že by se měl zamezit eh, příspěvkům z DGS, protože v případě eh, úpadku instituce, pokud to vyvolá systémovou krizi, takový úpadek, tak skutečně bude nutné využít DGS e pro reálnou podporu a pro účely, pro které byly vytvořeny. Takže mohlo by dojít k vyčerpání a jak bychom tomu měli zamezit, nebo zda vůbec je možné tomu zamezit. A jak je to v souladu s budoucí vizí zapracování i skrze jednotlivé fáze třetího pilíře bankovní unie. A moje poslední otázka. E, někteří pojedou do Spojených států příští týden a vzhledem k potřebě vlastně uchovat stejný přístup na obou březích Atlantiku. Jaké budou vaše návrhy a vaše rady pokud jde o otázky, které by měly být vzneseny delegací, až budeme projednávat ekvivalentní protistrany ve Spojených státech v souvislosti s těmito otázkami, které jsou skutečně ve vaší kompetenci. Děkuji. Děkuji, Elizo. A nyní má slovo Beatrice von Stork za EKR. Krát děkuji, já mám také několik připomínek k 25 eh, a dále také k 45. Potřeboval bych určité informace. Takže 45 první odstavec. Tady se členským státům a institucím stanovují povinnosti přijmout ustanovení ohledně tedy eh, instrumentu bail-in. Tyto Instituce musí tedy toto převzít a musí potom ještě následně jednat. Takže e, to samozřejmě vyžaduje požadavky naprosto odlišného původu. Co se týče bail-on, měli bychom se podívat tady na závazky, které jsou nutné pro podniky, ale funguje to pouze um, ojediněle u podniků. Může to být například když tady je snaha zabránit kontaminaci. No, je tady eh, samozřejmě také snaha zabránit eh, ztrátě důvěry z hlediska těchto závazků. Ještě bych chtěla poukázat na některé potíže z hlediska článku 45 a návrhu na implementaci. Tyto závazky například mohou být eh, rozvinuty bez dokumentace nebo jsou zpětně tedy staženy Eh, jsou tady některé eh, praktické a právní eh, situace, kde prostě náklady na potřeby jsou příliš vysoké. Takže po tyto závazky podle EBA a komise by měly zabránit praktickým a právním problémům, zvláště v souvislosti s třetími zeměmi. A co se týče návrhu článku 48, tak tam bych chtěla se zmínit také o článku 5 ohledně systémového rizika velikosti. Tam se hovoří o systémově relevantních institucích, o vlastních zdrojích a závazcích, eventuálně pod 8 bilance. Nepovede to k tomu, že přesně tyto instituce nebo systémově relevantní systé, eh, eh, instituce nebudou moci používat tento fond pro řešení bankovních problémů. A přitom jsou to vlastně tyto instituce, které živí především tento fond pro řešení bankovních eh, problémů. Oni ho financují, ale nebudou ho moci používat. A pokud ho nebudou moci používat, tak samozřejmě tady budou muset vznikat zase další zdroje a v konečném efektu tady bude větší, větší riziko pro daňové e, poplatníky. Děkuji. Děkuji. Nevidím ani kolegu eh, ze skupiny liberálů, ani z GUE nebo zelených. Eh, Svené, promluvíš jejich jménem? Ano. Ano, mluvím jménem Filipa Lamberce. It's, uh, beyond that. který je už šťastný to člověk v teze. Já mám uh, také tři krátké poznámky k RTS, to je tedy minimální požadavek eh, na vlastní fondy. Za prvé, otázka vyvstává, že pokud eh, je v tom množství MREL flexibilita, a když je tam méně než 8% kapitálu oproti e, rozvaze, jak mohou pak e, ty banky využívat fond? To je ta základní otázka. Jestli respektive nebylo by zapotřebí e, zajistit, že žádná flexibilita nikdy nepovede k situaci, že bude méně než 8 k záchraně a je tam dostatek pokynů, které to zajistí. Za druhé, v článku 6 se počítá s tím, že eh, množství kolik můžete očekávat eh, od DGS jako příspěvek eh, k potenciální záchraně nebo restrukturalizaci. To by mělo být bráno v potaz podle úrovně 1, ale nyní jste to posunuli eh, tím, že berete v úvahu redukci, která s ní se nepočítalo na úrovni 1. A proto se eh, táží sám sebe, zdali to nepovede k určité, určitým perverzním pobytkám v tom eh, smyslu, že instituce budou spolehat na vzájemné schéma místo toho, aby zajistili, že mají dostatek kapitálu eh, disponibilního. A to samozřejmě není ta struktura pobídek, kterou bychom si přáli, aby měla každá banka, aby se zajistilo, eh, že existuje dost eh, kapitálu k záchraně. A pak jsem trochu ještě překvapen, že v RTS je opět možnost ehm, divergovat od 8% eh, pravidla v tom eh, plánu záchrany a respektive likvidace. A co se stane, protože v rámci plánu eh, likvidace se počítá s tím, nebo se předpokládá, že fond nebude použit a za těchto okolností to minimální pravidlo 8% může být obejito. Ale eh, co se stane, eh, jestliže tak jako tak bude zapotřebí toho fondu využít, tedy v reálném světě likvidace eh, banky. Takže to jsou ty též otázky, které se opakují. Je tam zajištění, 8% tam musí být toho kapitálu k záchraně a za druhé eh, pobytkové struktury, pokud poskytujete z konta pro potenciální příspěvky DGS. Děkuji vám mnohokrát a nyní zahajuji diskusi pro všechny ostatní členy. Posledním je Burkhard Balce, který se přihlášené. Díky, pane předsedo. Já bych chtěl stručně vystoupit k tomu tématu MRL. A sice chtěl bych se zmínit o technických standardech EBA. Tam se stále stanovuje, že vyučívání kvóty MRL by mělo být započteno do kapitálu. Já si myslím, že to neodpovídá našemu cíli spravedlivého přístupu. Co se týče eh, kapitálového nárazníku, tak eh, tady samozřejmě to může být národně velmi odlišné. Eh, jsou to národní úřady, které to stanovují. A k tomu se připojují ještě předpisy z hlediska TILA, z hlediska globálně relevantních institucí. Tam se hovoří o výjimkách z hlediska těchto nárazníků. A tyto požadavky na tento nárazník a na tyto kvóty MRL jsou započítány a neměly být ale obsahem samotných kvót. Takže já se chci zeptat následovně. Na pozadí skutečnosti, že vlastně e, tyto kapitálové nerezníky nejsou zohleděni v MRL, jak chcete zaručit, že ty obecné požadavky pro evropské banky budou stejné, zvláště v té souvislosti, že se implementovaly pravidla z hlediska těch relevantně systémově důležitých bank. Je nutné tady zajistit, aby tady e, nedocházelo k tomu, že by byly nižší požadavky na tyto systémově relevantní banky. Hodlá komise přepracovat tento návrh EBA a e, co bude dělat pro to, aby nevyostřila rozdíly mezi členskými státy. A poslední bod, to je návrh těch technických standardů. E, já mám dojem, že tady je velká flexibilita z hlediska dokončení transakcí, je tady respektive až příliš mnoho flexibility z hlediska MRL. Fungování bail-in potřebuje přiměřené standardy a co možná málo výjimek, z hlediska vnitrostátního dokončení transakcí. A na tomto pozadí bych chtěl vědět od komise, jak se na to dívá, jak by to uzavření transakce mělo fungovat, pokud je tam méně než 8 celkové masy toho bail-inu. Now I'm asking Mr. Adams uh, for a short reply, but please keep in mind that... Děkuji a žádám nyní pana Adamse o stručnou odpověď, ale máme už pouze tři minuty k dispozici tlumočení. Patrik, já určitě to za tři minuty zvládneme. Takže několik otázek. Za prvé o soulad, ohledně souladu s Tilakem. Komise se k tomu také asi vyjádří. Naším cílem při návrhu těch technických norem bylo zajistit, aby GSIPS, který spadá do rozsahu působnosti nevytvoříme eh, další překážky pro eh, ty likvidační orgány. Neměly by tam být dvě paralelní, dva paralelní požadavky usilující o tentýž cíl a myslíme si, že obecně rámec BRD a technických standard je v souladu s Tilakem v hlavních bodech. My jsme se snažili přemostit eh, tu hlavní eh, eh, mezeru, pokud jde o vlastní fondy a závazky. Pak ještě zůstávají určité rozdíly, například eh, ten nárazník v Tylaku je jiný, než co hovoří text na úrovni 1. Nicméně likvidační orgány to mohou vzít v potaz. Pan Balcel se ptal, jestli jsme co si myslíme, že to bude znamenat pro rovné podmínky mezi členskými státy eh, a zda jsme porovnávali jednotlivé eh, homogenní skupiny. Vy máte starost, že by to mohlo vést k národní fragmentaci Pokud jde o ty systémově relevantní banky, tak tady je požadována ta eh, komparace jedno, mezi jednotlivými skupinami. U těch ostatních eh, bychom uvítali, kdyby takovéto požadavky eh, byly také přeshraniční. Pokud jde o otázku podřízenosti a hierarchii nároků, je pro nás velmi povzbudivé, že členské státy skutečně pokročily při řešení eh, překážek týkající se eh, likvidity. A možná, že komise se k tomu ještě blíže vyjádří abychom mohli posoudit, zdali to má implikace na určité přeshraniční problémy, které plynou z toho, že existují e, tyto rozdíly. Podřízenost e, nadřízeného dluhopisu se řeší různě v MRL a TILAC, ale kalibrace je e, určitým požadavkem MRL pokrývá, pokrývá 7 tisíc bank a e, proto tady e, příslušné orgány musí postupovat případ od případu. Dále a poslední věc k MRL a příspěvkům DGS, jak pan Gigol již uvedl, to je jedno z kritérií, ze šesti povinných kritérií, které musí e, ty likvidační orgány vzít v potaz Tady připomínáme, že je to dobrovolné. Chtějí-li způsobit úroveň e- MRL, tak musí se opřít o přísné limity ve směrnici. u toho preferovaného statutu byla velmi malá částka. Velmi často a i zde požadujeme od orgánů záchrany, aby měli metodiku pro vyhodnocení celkového rizika pro e, systém pojištění vkladů. A e, rychle přejdu k normám pro článek 55. Otázka e, schudnosti naplnění tohoto požadavku je věc, na kterou eh, se obrátila celá řada subjektů na trhu. A postup řešení je takový, a pokud jde o expozici, tak to by byl problém z hlediska článku 17. Banky by měly navrhovat vlastně orgánů záchrany, jakým způsobem by měl, v jaké by byly priority, pokud je o pořadí těch aktiv. A většina bank v Evropské unii je tedy schopna projít tím procesem řešení krizové situace a a měli bychom tedy být schopni postupovat konzistentně pro všechny banky, protože standardizovaný proces se dá eh, třetím zemím předložit mnohem schudněji. To jsou snad všechny věci, které jsem chtěl říci. Děkuji a není... No. The interpreters are looking very angry at me, so I shall uh, be extremely short. If everyone agrees to do everything in English, we can